Milí kolegové, ráda bych zahájila zasedání. Možná bychom ještě mohli minutku či dvě počkat, ale jinak nemáme až příliš času na dnešním slyšení. Ráda bych tedy zahájila. Vítám všechny a přejdeme rovnou k bodu číslo jedna našeho pořadu jednání. Přijetí pořadu jednání. Chci eh, celému výboru oznámit, že už máme jednu změnu, totiž bod 7. To je zpráva dvou zpravodajů Elmara Broka a Mercedes Breso. Oni požádali, aby to bylo z pořadu jednání staženo, tento bod. Totiž potřebují trochu více času, musí pracovat na kompromisech, obdrželi přes 800 kompro, tedy pozměňovacích návrhů, dává to tedy smysl a e, souvisí to i e, s dnešní diskusí, takže tak toto stáhne z pořadu jednání. Druhý komentář se týká skutečnosti, že zítra v 9 hodin začneme e, budeme mít zde hosta, pana mistra Lidingtona, a ten stále ještě čeká aby mohl obdržet parlamentní povolení, odjet ze země, aby mohl přijet na pevninu a aby se to povedlo, musí přijet ještě dnes večer. Pokud se mu to nepovede, tak budeme i zítřejší první hodinu muset zrušit. A v takovém případě vám, doufám, dáme vědět. V takovémto případě požádám koordinátory, abychom se sešli v 9.30. Tedy pokud se panu ministrovi nepodaří přijet a obdržet parlamentní eh, zvolení včas, tak začneme až v 9.30. Já stále ještě však doufám, že se vše povede, protože pan minister má eminentní zájem se dostavit na výměnu názoru. Pokud se bude toto zasedání konat, bude to in kamera, tedy s vyloučením veřejnosti. Pokud tedy už ani vy k tomu nic nemáte, tak považujeme pořad jednání za schválený. Bod číslo dvě. Sdělení předsedkyně. Tady mám jedno sdělení, což je spíše připomenutí kolegům z výboru AVKO. Zítra se bude konat společné slyšení Evropské komise a čtyř výborů Evropského parlamentu, tedy kromě našeho, Libe, Jury a Pety, tedy tří a našeho výboru. Zítra se to bude týkat Eh, eh, eh, otázek státní příslušnosti. Je to od 14.30 do 16.10, tedy dopoledne zasedání a na odpoledne vás zvu na naše společné slyšení. A tímto přejdeme k třetímu bodu pořadu jednání. Schválení eh, zápisu předchozích zasedání. Tentokrát se to týká 16. prosince loňského roku. Zápis je k dispozici a v souladu se zaběhnutým systémem budeme ji považovat za schválený, pokud do konce dnešního zasedání nebudou námitky. A nyní už přecházíme eh, k hlavnímu důvodu, proč jsme se dnes sešli a jedná se o elektronickou demokracii v Evropské unii. Budeme se zamýšlet jak nad jejím potenciálem, tak i výzvami. Jak pravděpodobně je všem známo, skutečnost, že se dnes koná toto slyšení a že se bude konat diskuse, týká se vše tedy zprávy, kterou připravuje náš výbor, či spíše eh, kolega Ramon Chauregia a Tondo člen našeho výboru a právě jeho zpráva se týká té elektronické demokracie v EU a my jsme přesvědčeni, že součástí tohoto úsilí by měla být možnost vyslechnout nikoli pouze odborníky, ale rovněž představitele různých institucí, eh, kteří se sami zabývají významem, relevantností, ale i obtížemi, které souvisí s otázkou demokracie v kontextu všech krizí které postihly Evropu v posledních deseti letech. Určitě se shodneme v tom, že otázka odpovědnosti, legitimity a rovněž účasti občanů v rozhodování na úrovni komunitární, že to vše je nyní prioritou naší politické agendy. Zároveň Digitální revoluce se v Evropě stává realitou a jasně vidíme potřebu využít bohatství, které nabízí digitální éra k tvorbě politik, k účasti občanů, k zapojování občanů do politik i do koncipování politických trendů. Chceme tedy opravdu potvrdit, že participatorní demokracie v Evropě patří k jedné ze základních dimenzí našeho parlamentního systému a počítá s ní i Lisabonská smlouva. Podíváme-li se na články 10, 11 a 12, totiž obvykle se zabýváme pouze článkem 10, ale i 11. a 12. hovoří o tom, že i občanům se dává právo přímo se účastnit demokratických procesů EU. Všechny unijní instituce by měly občanům poskytovat a rovněž i združením, které je zastupují, možnost vyměnit si názory, vyjadřovat je názory na vše, co se týká eh, aktivit EU. Což v podstatě znamená přímý vstup do eh, té e-demokracie jsme přesvědčeni, že jak politické procesy, tak i nové možnosti přinášejí sice řešení a zároveň se pojí i s riziky a výzvami, jakým způsobem vše uspořádat eh, správným způsobem, jakým způsobem například navozovat důvěru, aby lidé věděli, že když využívají těchto nových prostředků, má to smysl. Proto je eh, důležité zamyslet se nad všemi evidencemi, rovněž nad rovností přístupu k prostředkům, které jsou umožňovány v rámci um, elektronické demokracie. Všem nám je známo, že například občané, kteří žijí na venkově, starší občané, občané chudších eh, společenských vrstev, případně občané státu, kde ještě digitální povědomí je na nízké úrovni. Tam to se jedná všude o potenciálně znevýhodněné skupiny občanů v přístupu k možnosti rozhodovat či spolurozhodovat a s tím si rovněž musíme nějak poradit. Než dám slovo eh, panu Roberto Violovi z Evropské komise z DG Connect. Musím vás informovat, že bohužel pan profesor Rodota ze zdravotních důvodů se nemůže dostavit. My však zpřístupníme jeho příspěvek všem patřičným způsobem. A nyní už dávám slovo panu Violovi. Máte slovo. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Děkuji, že se mohu vyjádřit na tomto veřejném slyšení. Jedná se o nesmírně závažné téma. Není pochyb, že demokracie je jednou ze základních nepopíratelných hodnot evropské společnosti a digitální přeměny, které eh, sledujeme jak v hospodářské sféře, tak i ve společenské sféře, rovněž vše posouvají dále. Proto uskutečnění digitálního jednotného trhu patří ke klíčovým prioritám Evropské komise. Evropská unie už úspěšně dokončuje ten fyzický, či na, dokonce i dokončila ten fyzický jednotný trh, to je jeden z největších trhů ve světě a nyní se pokouší zopakovat stejný úspěch v digitální e sféře. Tedy tak, abychom měli nikoli pouze trh, ale společenství 530 eh, milionů občanů, kteří budou vzájemně propojeni a všichni budou moci využívat eh, pokročilých eh, digitálních technologií. Tyto technologie mění náš životní styl, mění způsob výroby a rovněž i způsob, jak se vzájemně propojujeme, komunikujeme. Bez pochyby mají rovněž vliv na účast občanů ve veřejném životě i na způsob, jakým způsobem občané jsou schopni posuzovat, co se děje ve veřejném životě, jinými slovy, být přímo účastní demokratických procesů. Jsme přesvědčeni, že zavádění digitální dimenze nazvu to v tom, v té sadě nástrojů, jak prosazovat demokracii, je rozhodně užitečné. Jak už jste paní předsedající předeslala, jsou tam i rizika, ale jednáli se o práva všech, chceme, aby všichni měli možnost v praxi se přesvědčit, v čem ta práva spočívají, tak vlastně bez nich žádná práva, eh, správná demokracie nenastane. Musíme mít možnost se účastnit, veřejnost má transparentnější přístup k informacím, k většímu množství informací a rovněž i možnost toho, co někdy nazýváme tu demokracii u kuchyňského stolu. Všichni by měli mít přístup k informacím, o nichž ještě před 20-30 lety bylo možné říci, že jich požívá pouze malá hrstka. Nyní se mohou v podstatě všechny společenské skupiny podílet na tvorbě demokratických hodnot. Chceme jim dát tuto moc, tyto pravomoci. Samozřejmě, že se s tím pojí i určité výzvy. Vezměme si například elektronické hlasování. Jiné příklady, například v Estonsku, elektronické hlasování se stalo velice úspěšným prosazováním praktické demokracie. V Nizozemsku naopak došlo k experimentu, který se až tak neosvědčil. Totež je možné pozorovat i co se týče účasti e, občanů na rozpočtování obcí. V Paříži to prošlo pilotním programem. Všichni občané byli osloveni, aby se účastnili sestavování rozpočtu. Tam byly výsledky smíšené, avšak v menších obcích se ukázalo, že právě takovéto zapojení je úspěšné. Tedy cesta k digitálnější demokracii, k informatickým systémům, které napomáhají demokracii, je složitá. Ale máme mnoho nepopíratelných výhod, s nimiž tam můžeme počítat. Dalším prvkem toho DNA demokratických procesů je, že občané by měli mít přístup k informacím a měli by jít možnost se nějakým způsobem stavět k tomu, o čem se rozhoduje. Informování občanů znamená, že by občané měli mít možnost přístupu k internetu. Jak už jste se, paní předsedající, zmínila, ne každého evropského občana se to týká. A to je jedním z hlavních cílů digitálního jednotného trhu. Tím původním cílem aby každý občan, nezávisle na tom, kde žije, měl přístup k internetu za rozumnou cenu, za cenu, která je pro něj dostupná. Jedná se o zcela základní prvek, nikoli však jediný. V dnešní době občané, zejména mladší generace, se snaží získávat informace prostřednictvím sociálních médií a jiných způsobů, čerpá informace z internetu. Máme tedy přehršel informací na internetu. A samozřejmě, když si to srovnáme s minulostí, je třeba lépe občanům signalizovat, jakým způsobem s těmi informacemi je třeba zacházet, aby poskytovali opravdové vědomosti, totiž samotný přístup k informacím, ať už se jedná o to, zda jsou to správné, zavádějící, dobré údaje či eh, ty nesprávné údaje, tedy eh, takzvaná mediální gramotnost občanů je klíčová k tomu, aby demokracie měla tu přidanou hodnotu informovanosti občanů. A na tom záleží i nám v DG Connect. Cítíme se odpovědní za mediální gramotnost a společně s různými organizacemi občanské společnosti jsme už zahájili celou řadu občan, um, opatření, k navození takovéto gramotnosti tak, aby občané jak mohli, tak i využívali zdrojů, jak sociálních, tak tradičních médií a aby byli schopni správně posoudit a kriticky vyhodnotit to, co mají k dispozici. Samozřejmě, že my jim ponecháváme možnost rozhodovat, jaké budou jejich konkrétní názory či závěry na základě toho, co vidí, ale musí mít lepší předběžné informace o tom, do jaké míry můžou informace být eh, například eh, založené na fámách. Všem nám je známo, že někdy s objektivními fakty vůbec nekorespondují. Určité organizace, které nejsou přátelské demokracii, nyní vykazují trend zneužívání sociálních médií a navádění či zavádění eh, čtenářů na cestí. Tedy potřebujeme pluralistická média, nová média, ale zároveň je nutné, aby každý občan byl patřičně vybaven znalostmi, když eh, po nich sáhne. A není to pouze otázka nařízení či legislativy. My budeme mít jednak eh, směrnici týkající se audiovizuálních médií a služeb, ale otázka gramotnosti jde ještě dále v tom, jaký by měl být vztah občana, médií ve světle legislativy a nařízení právního rámce. Další důležitý prvek identita Digitální identita nám umožňuje přístup k různým službám, k celé řadě služeb, včetně hlasování a tak dále. Záleží tedy na tom, aby samotný pojem identity byl dostatečně široký, aby občanům umožňoval jednoduše vstupovat do interakce s různými orgány. Víme, že parlamentu i v radě se jedná o e, nařízení, které se jmenuje i IDAS a do roku 2018 půjde o interoperabilitu elektronické identity v celé Evropě. Jinými slovy, každý občan bude mít svoje národní identifikační číslo či kód a díky němu se dostane všude v Evropě. To je zcela přelomový krok. Díky němu budeme mít nikoli pouze přeshraniční možnost přístupu, ale i veřejná zpráva bude motivována využívat elektronické identity k tomu, aby mohla občanům nabízet rychlou reakci v celé řadě záležitostí. Další prvek, na němž záleží a kde se jedná o samotnou esenci demokratičnosti, je transparentnost Transparentnost je součástí šíře eh, střížené iniciativy týkající se elektronické vlády. Eh, za pár týdnů přijdeme s příslušným dokumentem. Domníváme se, že elektronická vláda a zpráva může využívat více digitálních nástrojů a může být ještě transparentností. Například elektronická fakturace, elektronické zadávání veřejných zakázek. Díky elektronické fakturaci je možné snížit korupci. Je možné dosledovat každou transakci, která zahrnuje veřejný úřad nějaký, což znamená viditelnost, dosledovatelnost a v konečném důsledku i transparentnost jak na místní úrovni, tak i na centrální úrovni. Přehled o tom, jak fungují tyto orgány. Tedy eh, tím, že zavádíme eh, digitální prvky do veřejné zprávy, dospějeme nikoli pouze ke zjednodušení života každého občana, k lepšímu přístupu ke službám, ale dosáhneme i toho, že vláda musí, se musí chovat, ať už samozpráva nebo centrální vláda, zodpovědněji. Tedy závěrem. Jsem přesvědčen, že obecně rovnováha digitalizace, vstupu digitalizace do života je spíš na straně pozitiv, i když ne vše ještě plně chápeme a fundamentální hodnoty jako svoboda projevu, právo na soukromí, právo na vlastní individualitu musí být hájeno i v digitálním světě. Děkuji. Very much indeed for this broad... Děkuji za takovýto přehled eh, potenciálních eh, problémů a věcí, který bychom s tím mohli které bychom s tím mohli udělat. A nyní eh, předám slovo Ramonu Chauregi a Tondovi, který je zpravodajem k tomuto tématu a on nám k tomu řekne svůj, svých pár úvodních slov. Hmm. Já eh, také mnohokrát eh, děkuji. Děkuji zejména panu Třaskovskému, také Robertovi Violovi, který poskytl pohled eh, komise na tuto věc. Také děkuji eh, sekretariátu za to, že všichni společně navrhli, abychom dnes zorganizovali toto slyšení, abychom se mohli pobavit o věcech, které eh, jsou důležité pro tuto zprávu v jejím kontextu. Tady eh, jde tedy o propojení technologie a demokracie a to poměrně jednoduchým způsobem. Demokracie se v tuto chvíli potýká s vážnými problémy. Já je teď nechci všechny analyzovat, ale je zřejmé, že naše zastupitelská demokracie v Evropě trpí krizí a různého typu tedy. A teď je otázka, zda eh, komunikační technologie a nové způsoby komunikace mm, nám třeba nenabízí možnosti, jak eh, demokracii zlepšit, či jak dokonce odstranit některé problémy, se kterými se nyní demokracie potýká. Demokracie trpí tedy různými problémy. Za prvé je zde jakési eh, odpojení eh, mezi politiky a eh, běžnými občany. Politika v dnešní době je opravdu velmi komplikovaná a často není jednoduché vysvětlit veřejnosti, co vedlo k jednotlivým rozhodnutím. Potom zase máme vzdálenost ehm, jednotlivých institucí a veřejných zástupců od eh, veřejnosti. Potom samozřejmě máme také roli eh, politických stran. Další důležitý faktor je globalizace, protože čím více máme globalizace, tím více demokracie trpí. Tím se totiž rozhodování vzdaluje od řadového občana. A potom máme problémy se sociálními smlouvami, což se projevuje právě v Evropě. Zvyšuje se nerovnost, eh, chybí sociální ochrana. A mm, lidé si teď vykládají finanční krizi, kterou jsme procházeli v posledních několika letech, Eh, vlastně vnímají eh, ta omezení, která politika má při řešení těchto problémů. Takže eh, technologie zřejmě nebude schopna vyřešit všechny naše problémy, ale dobře si uvědomujeme, že tedy fungujeme v poměrně komplikovaném systému, který má celou řadu vrstev v Evropské unii. A my tedy v tuto chvíli chceme předložit zprávu, která bude co nejvíce realistická, protože my eh, musíme pracovat na zastupitelské demokracii, protože jiná alternativa neexistuje. Řekněme, že tento typ demokracie není dokonalý, ale v posledních 200 letech nám jednoznačně poskytla nejlepší eh, formu demokracie. Musíme také být realističtí, tak abychom zajistili, že eh, informační komunikační technologie se stanou eh, co nejlepším nástrojem. Ale jak říkám, nevyřešíme všechny problémy. My to tedy chceme uplatňovat eh, na eh, demokracii v Evropě, ale zároveň chceme, abychom se všichni nad tím mohli zamyslet, nad otázkou, jak politika a demokracie, jak je možné je zlepšit prostřednictvím technologie. Komise má v této oblasti velmi eh, dobré, zajímavé zkušenosti. za posledních deset let už nejrůznější země Evropské unie eh, sebrali velmi zajímavé zkušenosti, které eh, jsou pro nás velmi zajímavé a eh, právě proto jsme některé zástupce těchto zemí pozvali, aby hovořili o těchto zkušenostech. Kromě toho máme také nejrůznější teoretické práce které eh, jsou k dispozici. Jsou to nejrůznější typy studií a výzkumů, které proběhly v Evropě. Takže to určitě také chceme využít. A my eh, prostě chceme demokracii a skutečné politice poskytnout příležitosti, které eh, nabízí technologie. A musíme být upřímní, protože určitě budeme mít příležitost tedy Eh, prostudovat si důkladně eh, všechny podklady, které máme k dispozici. A já si myslím, že na základě toho by se nám mělo podařit eh, destilovat vlastně to, co na tom je nejlepší a odstranit to od problémových částí. Tady jde tedy o, zejména o otázku, jak dosáhnout opravdové participace občanů. Mm, také máme části společnosti, které e, nemají přímý přístup k informačním komunikačním technologiím, kteří se obracejí na ostatní, aby to udělali za ně. Takže teď nám opravdu o to podívat se na to, co se zkušeností, které některé státy udělali, stojí za to replikovat, co je dobré šířit, e, čemu se naopak vyhnout. Mm, mm, takže tady jsem takto vyjádřil své pochyby, ale také aspirace ohledně toho, co bychom mohli v budoucnu udělat. V budoucích týdnech budeme pracovat na té zprávě, tak abychom za několik týdnů mohli předložit vlastně první verzi té zprávy a potom už eh, se o tom zase budeme moci bavit dále. Děkuji, pane Hauregi, za vaše vystoupení. A nyní eh, Předávám slovo panu Rafalu eh, Třaskovskému, který je předchozím eh, dřívějším poslancem tohoto parlamentu, který ale také působil jako poslanec v polském parlamentu a byl polským ministrem pro zprávu a digitalizaci. Pan Třaskovský, máte slovo. Well, colleagues, it's, it's very nice to be among friends. Vážení kolegové, jsem velmi rád, že jsem zde mezi vámi, mezi přáteli. Eh, mám velmi dobré vzpomínky na toto prostředí i eh, na vás, na všechny. Eh, řekl bych, že toto prostředí je opravdu velmi intelektuální ve srovnání s prostředím, v němž se nyní pohybuji. A já jsem akademik, ale eh, budu tady hovořit spíše z pohledu praxe. Já jsem byl jedním z prvních, kteří v roce 2009 eh, využili internet pro eh, svoji internetovou, pro svoji kampaň, předvolební kampaň. Já jsem také byl zodpovědný za předvolební kampaň občanské platformy. Možná bych to tady neměl moc nějak šířit, protože jsme volby nevyhráli ale to samozřejmě nemá žádný dopad na eh, i demokracii jako takovou. My jsme eh, přistupovali před několika lety velmi hm, entuziasticky k eh, těmto technologickým možnostem. My jsme si mysleli, že nám opravdu napomůže dokonce transformovat politickou rozpravu, celý ten politický proces. Nyní po několika letech zkušeností jsme trošku méně optimističtí a to platí jak v celoevropském měřitku, tak vlastně konkrétně pro Polsko. My jsme si kladli otázku, co to vlastně znamená eh, technologie. Je to eh, otázka lepšího řízení informací, je to zlepšování komunikace, nebo jde opravdu o transformaci politické debaty. Co se týče šíření informací, tam nejsou žádné pochybnosti co se týče změny typu komunistace, tam můžeme být opravdu optimističtí. Ale co se týče právě té transformace politické rozpravy, eh, pokud se tedy snažíme eh, vypořádat se s politickým deficitem, demokratickým deficitem, to už je opravdu těžší oříšek. To, co jsme očekávali v roce 2009, kdy eh, politici vlastně realizovali své předvolební kampaně, tam se tedy ukázalo, že vlastně to hlasování je mnohem blížší Eh, těm politikům prostřednictvím eh, technologií a samozřejmě občanské aktivity jsou bližší eh, politikům také. A stejně tak i aktivity samotného politika, který lépe může zacílit své předvolební aktivity. Můžeme reagovat přímo na konkrétní potřeby. To dobře vidíme třeba na místní úrovni, Eh, já bych eh, ku příkladu řekl, že eh, právě na té místní úrovni tahle e demokracie funguje nejlépe. A Mm, tam máme prostě máme také různé typy, skupiny voličů, jako třeba e, cyklisti nebo e, matky, samoživitelky a podobně. Eh, na ty se potom můžete opravdu konkrétně zaměřit na jejich konkrétní potřeby. Potom je eh, zde otázka zodpovědnosti, politické zodpovědnosti. Voliči takhle si mohou snadno klást otázky, mohou si překontrolovat, jak politik potom ehm, opravdu v reálu naplňuje své eh, předvolební sliby a podobně. Takže eh, díky technologiím potom právě ta politická zodpovědnost eh, se dá mnohem lépe překontrolovat. Existují také webové stránky, které vám řeknou, jak volit. Vy si tam zadáte nějaké parametry na základě nějakých otázek jaké máte preference a podobně a počítač vám potom rovnou řekne, kterou politickou stranu byste měli volit. Já toho moc velký fanoušek nejsem, jednou jsem to udělal a e, vyšel ze mě e, velký levičák a vzhledem k tomu, že jsem patřil do skupiny EPP, nevím, jestli to byl opravdu ten správný profil. Možná to vypovídá taky něco o mé osobnosti. Nevím. E, každopádně jsme měli feedback od vodič, voličů, který nám umožnil být s nimi v kontaktu. To ovšem zase vyžaduje určitý, určitou změnu přístupu daného politika, protože existují stovky politiků, kteří dnes používají Facebook, Twitter, snaží se nějak vstupovat v komunikaci s veřejností, ale prostě nezměnili svůj přístup. Pořád používají ty staré techniky, eh, zveřejňují nějaké myšlenky na Facebooku, ale vůbec nereagují, neinteragují. Já si třeba pamatuju, když eh, jsme eh, měli ve Varšavě místní volby, tam eh, celá řada odborníků nám říkala, co máme říkat eh, lidem. A my jsme jim říkali, podívejte se, jako ale kanály komunikace už se úplně změnily. Myslíte si, že opravdu eh, tohleto naši, naše voliče zajímá? A oni nám říkali, ano, přece byste se neměli nikoho ptát na jejich názory. A já jsem pak naopak se lidí ptal, jaké jsou jejich názory ohledně problémů ve Varšavě. A já jsem se těch odborníků ptali, jestli se vůbec kdy eh, zajímali o tyhle ty věci a samozřejmě oni to neudělali. A potom eh, jsem si zjišťoval, kdo takhle hodně interagoval. Byly to právě ty, často ty matky samoživitelky konkrétně, které třeba se nezajímaly o nějaké velké infrastrukturní projekty, ale naopak o konkrétní eh, detaily, které jim stěžovaly život. A to jsme potom vlastně změnili i ve svém předvolebním programu. Jinak tedy eh, technologie samozřejmě umožňují lidem zapojit se do politického procesu v každé fázi prostřednictvím konzultací. My jsme se třeba rozhodli, aby eh, to bylo takhle pravidlem v polské politice. Existuje eh, prostě možnost překontrolovat si každý krok legislativního a parlamentního procesu online. To ovšem neznamená, že nemáme žádné problémy. Ty problémy jsou docela vážné, Ehm, které se týkají tedy zejména právě e, zastupitelské demokracie. E, protože mm, řekněme, když e, používáme technologie, tak ta komunikace je přímější a to trošku demokracii otevírá populismu. Někdy se podíváte třeba na Twitter a na Facebook a prostě vidíte, že ty rozpravy se ubírají trošku tím triviálnějším směrem. Asi hlavní moje zkušenost s novými technologiemi ukazuje, že prostě netransformují politickou debatu, spíše posilují e, nějaké už předsudky, které existují. Prostě nepřináší žádný transformační efekt. My jsme třeba v Polsku uvažovali o tím, že bychom zavedli i hlasování. Bylo to dokonce součástí našeho politického programu. Ale čím více se podíváte do těch detailů, tak eh, tím více eh, jako ochladnete. Protože za prvé opravdu musíte mít obrovskou důvěru ve vládu, aby to byl eh, úspěch. A my máme polarizaci téměř ve veškeré politické rozpravě v Polsku. Teď ta polarizace je vysoká ale to platí i pro jiné politické systémy. Podívejte se na USA nebo i na vaše jednotlivé země. My máme také problémy s místními volbami, kdy opozice, která nyní je v, u vlády, řekla, že to tenkrát nebylo plně demokratické, protože nějaká brožurka byla vytěštěna takovým způsobem, že první strana na, eh, první politická strana na první straně té brožurky vlastně měla jakési výhody díky tomu, že byla viditelnější a tyhle ty otázky prostě snižují, tohle to všechno snižuje důvěru ve vládu či v politiku a to potom vlastně otevírá demokracii eh, jakési manipulaci. A ne také vždy má 100% eh, občanů každé země přístup k rychlému internetu. Proto je právě velmi důležité realizovat cíle, které máme v této oblasti digitální agendy a potom také voliči některých eh, konkrétních politických stran mají eh, vlastně větší zkušenosti s používáním technologií než prostě voliči jiných stran. A to je jasné, to samozřejmě také může mít ale svůj vliv. Potom máme samozřejmě otázky bezpečnosti představme si, kdyby byl nějaký problém s tím, eh, demo, eh, s tím e-hlasováním, eh, to by mohlo úplně spochybnit demokracii, mohlo by to spochybnit výsledky a samozřejmě by to mohlo také nahrát populistickým stranám. My v Polsku zase jsme zvažovali různé e-služby vládní a tam jsme hodně hovořili o ochraně údajů to bylo právě v době, kdy jsem byl ministrem a řada odborníků říkala, že plná anonymizace na internetu je téměř nemožná. A teď vlastně, když naše systémy ale vychází z tajného hlasování, tak to je potom těžké. Je zřejmé, že tedy účast ve volbách by určitě byla vyšší což by snížilo demokrati- demograf- demokratický deficit. Ale zase, když se podíváme na konkrétní země, trošku se to komplikuje, protože elektronické hlasování nezvyšuje aktivitu lidí, kteří vůbec nehlasují. Prostě jenom to eh, třeba zvýší aktivitu eh, či účast na volbách těch lidí, kteří občas hlasují a občas ne. Mm, my jsme se třeba zabývali eh, konkrétním příkladem z Estonska. vlastně struktura země byla vybudována úplně zase od nuly v 90. letech a e, tam právě ta míra důvěry byla vysoká. Je tam povinný systém e, identifikace na dálku, který se těžko zavádí, zejména ve velkých zemích. A e, když jsme se pokoušeli předložit první studii o Polsku. Tam se ukázalo, že, ta, e, že ty údaje jsou prostě docela roztříštěné, jsou prostě ministerstva, která mají přístup k těmto úřadům, e, údajům. E, pak dokonce ani ministerstvo, které mělo tuhletu agendu přímo na starosti, nedokázalo tohleto vyřešit. A potom ještě máme otázku kyberbezpečnosti a do toho už se vůbec nebudu pouštět, protože Ono přece jenom je proveditelnější mít eh, eh, zabezpečení malých systémů než eh, těch velkých systémů v velkých zemích. Potom máme otázky politické socializace, mm, hlasování, do toho se radši vůbec pouštět nebudu. Takže na závěr bych řekl, Já jsem na začátku byl velmi entuziastický, byl jsem opravdu nadšený touhleto možností i hlasování, možností, že by to opravdu mohlo přinést transformaci v politice, že by to vedlo k, k tomu, že by opravdu se zvýšila komunikace, obousměrná komunikace mezi politiky a občany. Že by si opravdu politici mohli vyslechnout občany. Ale to by vyžadovalo, jak už jsem říkal, transformaci celé politické kultury a vůbec postojů a přístupů politiků. A bohužel to se nestává tak často. Hmm, v podstatě jsme měli takový postulát, že hmm, mnohem více občanů by si přálo se zapojit do toho demokratického procesu a tohle by jim to umožnilo, ale ty údaje to prostě nepotvrzují. Takže poslední eh, věta. Technologie a i vláda, i demokracie se stává realitou. A jednoznačně to ovlivňuje naši transparentnost, naši politickou zodpovědnost, umožňuje nám to lépe šířit informace, zlepšuje to komunikaci, ale myslím si, že po letech zkušeností teď máme trošku jiná očekávání, protože opravdu nemůžeme hovořit o tom transformačním efektu a technologie nám prostě nepomůže jednoznačně vyřešit demokratický deficit. Thank you. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme, paní Traskovský. A nyní je to profesorka Elena Garcia Vitian politické teorie a zprávy na Autonomní matrické univerzitě. Paní Garcia Gitiani se specializuje na různé teorie demokracie, koncept politického zastoupení, účast občanů. Paní Gitiani, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem nesmírně ráda, že jste mě pozvali na toto dnešní slyšení je to vlastně propojeno se všemi mými intelektuálními aktivitami a zároveň jsem člověkem z praxe. Tři roky jsem měla možnost pracovat v naší vládě na vztahu mezi vládou a parlamentem, což je samozřejmě v období krize něco, co vám umožní získat opravdu hluboký pohled na to, co se děje v oblasti vlády, řízení, zprávy a tak dále. A zároveň jsem bývalou učitelkou na fakultě, jsem byla zodpovědná za program Erasmus a v podstatě jsem každoročně prováděla takový průzkum mezi studenty ohledně budoucnosti evropského projektu, otázek legitimity tohoto projektu. To znamená, že mám skutečně uh, přímý kontakt s těmito mladými lidmi, na které se nyní obracíme. A proto, jestli dovolíte, bych se pokusila propojit všechny tyto tři části mého profesionálního života. I když eh, jsem byla požádána o to, abych nebyla moc teoretická v tom mém proslovu, tak bych ráda řekla, že jelikož hovoříme o demokracii, pro teoretiky je velice důležité nějak artikulovat své myšlenky a právě proto na začátku, jestli dovolíte, bych ráda obrátila vaši pozornost na několik konceptů, které jsou v tomto politickém kontextu, stávajícím politickém kontextu velice důležité. A zároveň nás to nutí nějakým způsobem se zabývat i otázkou nových technologií, používání digitálních technologií trošku jiným způsobem, tak jak už se o tom zmínili předřečníci. Já bych ráda používala slajdy. Možná mi budete muset pomoci. Takže velice stručně. Velice stručně. Otázka demokratického deficitu v Evropské unii, to je důležité. Dále je to rozdíl mezi elektronickou zprávou a řízením a elektronickou demokracií. Když jsou to pojmy propojené, nejde o identické pojmy. Když hovoříme o elektronické demokracii, vstupují do hry různé normativní záležitosti, různé normativní fenomény. Pan Chaurek je pan zpravodaj. Mě rovněž požádal konkrétně, abych přišla s určitými konkrétními návrhy, konkrétními poznámkami k té zprávě, která se připravuje. Takže velice stručně. Diskuze o demokratickém deficitu, to je v podstatě něco, co nás provází od samotného počátku Evropské unie. Evropská unie je součást víceúrovňového systému, což je jasné a občanům se to stalo čím dál tím jasnější v průběhu ekonomické a politické krize. Když hovoříme o demokracii v Evropské unii, musíme vzít v potaz to, že zdroje legitimity eh, EU jsou ty, které fungují na úrovni EU, to znamená komise, Evropský parlament, ale zároveň něco, co přichází ze strany členských států, vlády, národní parlamenty. Toto je velice důležité, protože i jednotlivé země prochází politickou krizí nebo krizí politické reprezentace. Je to skutečně vlastně, ano, říká se tomu ta krize v oblasti zastoupení, reprezentace na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie. Důležité je, jak to řešit společně, protože ta rozhodnutí potom se stávají klíčové to, co se přijme na úrovni EU, se stává klíčové i na úrovni státu, takže kdo rozhoduje o čem, určitý problém, vlastně takový interní rozkol, zda je to na evropské úrovni, státní úrovni legitimita národních států. To je otázka, která se opětovně dostává na pořad jednání nyní v tomto krizovém období. Tomuto se nebudu věnovat a nyní. Důležité je, to už se zaznělo, využívání digitálních technologií v Evropské unii, které se zaměřovalo především na otázku zprávy a řízení věcí veřejných. To je proces, který byl zahájen již v roce 2000. Bílá kniha o zprávě a řízení věcí veřejných. Ovšem jde o globální trend. Spojené národy, OECD, Světová banka, to jsou organizace, mezinárodní organizace, které založily eh, tuto diskuzi na třech velice důležitých aspektech. Zvýšení transparentnosti, otevřenosti této zprávy, věci veřejný. A třetí klíčový prvek, když hovoříme o demokracii, je účast občanů, participace občanů. Takovým dominujícím, dominující rozprávou v tomto ohledu byla možná až taková obsese nějak odstranit tu propast mezi politiky a občany. Objevuje se to i v dokumentech těchto mezinárodních organizací. To znamená, že jedním z hlavních cílů této politiky jež byla v posledním desetiletí, nebo nyní už vlastně déle než eh, desetiletí, byla, byl právě tento cíl. Při využívání digitálních médií chtěli nějakým způsobem odstranit tuto propast a zároveň dosáhnout tu transparentnost, otevřenost a tak dále, to znamená všechny ty stanovené cíle. Rozprava se ovšem zaměřovala především na tu vzdálenost, na tu propast mezi námi, nebo teda institucemi a občany. Jakým způsobem bylo nahlíženo na občany? Ovšem nesmím totiž zapomínat, že jsou zde různé typy občanů. Mm, většinou se k ním chováme jako k klientům, instituce poskytují nějakou veřejnou službu, občané jsou spotřebiteli, klienti této služby. Čili my musíme poskytnout, teda my instituce musíme poskytnout lepší služby efektivnějším způsobem. A to by samozřejmě znamenalo poskytovat více informací a zároveň získávat více informací od eh, našich občanů. Druhá strategie se týká konzultací. To není úplně nejjednodušší, pokud jde o zorganizování, je to trošku kontroverznější s ohledem na teorii demokracie. Například, k čemu došlo v rámci konzultačního procesu, který již komise zahájila v poslední několika letech. Zde máme studie, které hodnotily konsultační proces. Cílem je obrátit se na takzvaného obyčejného občana, který sice má zájem o politické záležitosti, ale je pouze takovým pozorovatelem. Čili ty strategie spočívaly v tom, že by požádali občany, aby se zúčastnili sami, aby participovali. Bylo to úspěšné a výsledek? Mí kolegové začínají hovořit o neopluralitním systému fungování zájmových organizací. Toto jsou klasické or- organizace, skupina Morkasy nebo nějaké takové ty skupiny občanů, které se sice chtějí zúčastňovat, ovšem ta témata jsou tak technická, že se zde objevují různé zájmové skupiny, které využívají tento typ konzultací. Jak to vypadá potom v praxi? Toto je nesmírně obtížně zrealizovatelné. I pokud máte nějaké nové digitální nástroje, tak toto je skutečně nesmírně obtížné zorganizovat, dokonce i na lokální, regionální, národní úrovni. Čili co proto můžeme říct o evropské úrovni, která je tak vzdálená od občanů? Ovšem, pokud tato aktivní participace občanů neexistuje do, mm, v rámci těchto politik, tak vlastně nemáte žádný normativní pohled na demokracii k dispozici. Toto si myslím, že tyto iniciativy znají všichni různé iniciativy, které zde běží již posledních deset let, zvýšení přístupu a zlep, k informacím, zlepšování poskytovaných informací. Toto je to nejdůležitější, umožňuje to občanům zaangažovat se, účastnit se více. Dále jsou to komunikační politiky. To je vlastně ten nejdůležitější, ta nejdůležitější investice. Jednak je to šíření, je to důležité pro šíření informací, to je samozřejmé, ale zároveň zájmem nebo záměrem bylo vytvořit takový evropský veřejný prostor, něco, co nám v těch různých analýzách teoretiků chybělo. Teoretici, kteří zdůrazňovali slabá místa demokracie. Dále je to ta konsultace či konsultační proces, o tom už jsem se zmínila, funguje to, ano, jistě, ale především to vyvolalo nové formy takzvané funkční reprezentace to znamená nový zdroj legitimizace přes komisi, parlament a tak dále. A potom je to Evropská občanská iniciativa ECI, o tom se nebudu zmiňovat, to funguje. I když se zdá, že jsou různé organizace, které poté trošku usměrňují celý ten proces nebo ho vedou. A nyní e-demokracie. Pokud vycházíte z toho, že skutečným cílem demokracie je odstranit tu propast mezi politickými zástupci na jedné straně a občany na druhé straně. Jedna z věcí, která by mohla pomoci v tom mm, to úsilí, je určitá koordinace, která je vždycky lepší než fragmentace. To musí začít už na lokální úrovni, místní úrovni, regionální úrovni. Politici, normy, zákony, pravidla, to všechno se mění. A je zde samozřejmě určitá fragmentace, která je víceméně nezbytná, ovšem proto by měl být někdo, kdo sleduje všechny ty procesy, musí vzít Eh, v potaz a vytvořit ten obrázek úplně ze všech těch aspektů, podívat se na to, kolik aktivit probíhá v jednom okamžiku, v jedné instituci, například v Evropském parlamentu. Měli bychom věnovat trochu pozornosti všem těmto aktivitám a snažit se získat výsledky či určité možné hmatatelné prvky ze všech těchto aktivit. Jste určitá strategie, strategie, která hovoří o vizualizaci a komunikaci v případě konfliktu. Jakým způsobem by digitální média a technologie by nám mohly pomoci? Měli by zjednodušit svůj diskurs a možná je prosazovat prostřednictvím jednotné platformy, kde by došlo k určitému výběru některých politizovaných událostí, takový ten průměrný občan. Já nechci nikoho, nikoho samozřejmě urazit, ale když se budeme někomu vnucovat zemědělské záležitosti a on se o to nezajímá, tak prostě samozřejmě se mineme cílem. Dále je to například uprchlická krize. Mnoho členských států přichází s návrhy, jakým způsobem to řešit. Některé odmítají tu potenciální dohodu s Tureckem. A vy samozřejmě byste mohli ověřit mnoho těchto informací ohledně těchto debat, ovšem samotné rozpravy a debaty nemáte možnost sledovat. A já si myslím, že se možná zaměřujeme až příliš na toto úsilí obrátit se na obyčejného občana. To není to špatné, samozřejmě, že je to pozitivní a měli bychom v tomto úsilí pokračovat. Nicméně demokracii bychom mohli vnímat i jiným způsobem. A to tak, že je to vlastně systém, který upřednostňuje veřejnou diskuzi a my e, se bojíme, že tato diskuze bude rozšířena, tak možná bychom měli uvažovat i o jiných strategiích. Nejenom e, o této, která by měla odstranit propast mezi občany a institucemi. Pokud se podíváme do historie, tak zjistíme, že to je požadavek, který je zde permanentní, neustále na 18. století, ta politická reprezentace. Úplně na závěr. Měla byste být určitá směrnice, pokud je o využívání těchto nových technologií, mělo by to zlepšit kvalitu veřejného prostoru a veřejných diskuzí v Evropské unii. A zároveň ve spojení s těmi diskusemi, které probíhají na úrovni národních států, je velice důležité propojit tyto plurální veřejné prostory, jež nebudou nějak unifikovány, jsou rovněž fragmentovány, čili vytvořit určitý systém, který by propojil všechny tyto diskuze probíhající na národní úrovni a pomoci našim občanům, aby se mohli zapojit do této rozpravy, aby jasně viděli, že ta pluralita existuje, že tato rozprava existuje a že ta propast mezi politiky na jedné straně, jako kdyby to snad nebyly občané rovněž a těmi běžnými občany, tak to samozřejmě je velice viditelné. A úplně na závěr si myslím, že musíme nadále pokračovat v rozvoji těchto strategií. A rozhodnout o tom, kdo teda bude mít do, dopad na eh, celou tuto problematiku, buď teda eh, běžní občané nebo nějaký aktivisté, řekněme novináři, nějakým způsobem zaangažovaní občané určité skupiny nebo možná přímo orgány, které nás zastupují, protože občas eh, přicházíme s návrhy, které neumožňují vůbec aktivní zapojení těchto představitelů. V současné době probíhají různé výzkumy, které se týkají strategie politické účasti, participace na lokální úrovni. A všechny hovoří o tom, že ano, jsou zde určité pozitivní prvky, zapojení občanů, ale otázka zní, jak v takové reprezentativní demokracii zajistíme, aby to fungovalo a aby to tvořilo součást této veřejné rozpravy interaktivnějším způsobem. A zároveň si musíme ale uvědomit, že většina občanů bude pouze přihlížet, zatímco jiní občané budou aktivní, zaangažovaní, zapojení do různých aktivit v nějaké, řekněme, jiné roli která se bude podílet na tomto politickém systému. Čili klíčové při zapojení občanů je jednak ta politizace těch jednotlivých záležitostí, trvat na tom poskytování veřejné rozpravy, vytvoření určitých kanálů pro zaangažování občanů. Když víme, že běžný občan pravděpodobně všech těchto kanálů a možností nikdy nevyužil, tím bych ukončila můj příspěvek. Děkuji vám. Děkuji. Nyní se obracím na Barbaru Spinelli, aby nám v pěti až sedmi minutkách přednesla hlavní body, s nimiž nás chce oslovit pan profesor Rodota z nepřítomnosti. Ano, já se pokusím zhrnout příspěvek do diskuse pana profesora Rodoty. Jedná se o prostulého italského odborníka a v podstatě i celoevropského autora eh, psané charty digitálních práv. Již byly zveřejněny, jedná se o profesora Univerzity La Sapienza v Římě. Eh, text vznikl v italštině a já si dovolím právě z něho citovat. Sedm minut mám? Dobrá. už je to 20 let, co vedeme intenzivní diskuse týkající se dopadu informačních technologií a šíření internetu na otázku demokracie. To nám umožňuje už se nezabývat pouze zjednodušeným obraz, obrazem situace a už nebýt naivními. Totiž na samém začátku jsme naráželi na určitý mýtus týkající se zavádění demokracie, totiž Atény a té Agory, na níž se všichni scházeli a byli schopni přímým způsobem účastnit se demokracie. No a hovořilo se o tom, že právě internet tu skomírající přímou demokracii znovu oživil a i prostřednictvím médií je oživována. To není správný poznatek. Jedná se spíše o popis politického systému s okamžitými veřejnými hlasováními, s neustále pokračujícími konzultacemi demokracie, kde si každý může zmáčknout ten správný knoflík a tím pádem je každý občan automaticky elektronicky propojen s způsobem, jakým vláda konzultuje a tím, že může odpovídat ano či ne na otázku, kterou mu někdo položil. Pokud se na to podíváme zblízka, tak se jedná nikoli pouze o protiklad, ale i o zradu na samotné logice internetu. Totiž typické bylo to, že se odkláníme od hierarchie, od hierarchického stylu komunikace, ale zároveň se nejedná ani o lineární proces. A to z toho důvodu, že mm, nasycenost internetem v různých společenstvích a průnik internetu do domácností se váže rovněž s určitým násilím na soukromí a s určitým vstupem tržních prvků. Tedy není to v tom smyslu srovnatelné s tou aténskou agorou. Elektronická demokracie je velice dvojsmyslná a naopak nabízí mnoho otazníků týkajících se kvality elektronické demokracie. Rovněž i e, naráží na různé reakce. Na jedné straně roste moc občana, ale na druhé straně se šíří populismus a to velice rychlým způsobem. Máme zde i podloudné šíření totality. Ale někdo jiný zdůrazňuje politickou a sociální energii, která se rovněž může šířit a mluví o hyper či ultrademokratických procesech. Tedy dnes se neustále pokračuje v diskusi o základních kritériích, nicméně to nestačí. Z pohledu nejrůznějších eh, zkušeností či poznatků, které máme o stávajícím stavu participativní demokracie, nelze automaticky poukázat na eh, to, že je možné se prostě obrátit na internet či uspořádat referendum, kdykoliv chceme rozhodovat. Je třeba brát v potaz celý demokratický proces, veškeré zkušenosti, veškeré okolnosti a řídit se důležitými kritérii, které nám poskytnou informace o předstupních podmínkách, například toho, kdo má možnost se účastnit demokracie online. Za prvé přístup k internetu. Účast na demokratických procesech se přece musí v prvé řadě zakládat na znalostech. Nejedná se pouze o ústavní zákony či soudní judikaturu, či široce střižený přístup k internetu či znalost základních práv. Generální shromáždění OSN vydalo zprávu, která je vám určitě známa, a v závěrech bylo potvrzeno, že právě autoritářské a totalitární režimy a i některé jiné bývalé demokratické režimy často se snaží kontrolovat, ovládat a omezovat základní práva. Přístup k internetu je charakterizován jako základní právo, avšak eh, jakákoliv cenzura, která se snaží do něj zataho- zasahovat, musí být považována za nevhodný zásah. Internet už nyní je obecným globálním dobrem. Druhý bod, k tomu se chci věnovat, je aktivita občana. A dostupnost nepřímých demokratických procesů se úzce pojí s kvalitou toho, do jaké míry může například občan se účastnit všeho, co se odehrává v rámci demokratických orgánů. Dám vám příklad Islandu, kde můžeme například hovořit o crowdsourcových ústavních řešeních. Nezapomínejme, že islandští občané totiž jich 322 eh, tisíc, mají možnost selektivní účasti, což ale nevede v, k závěru, že demokracie je schopna uspět pouze v tom bezprostředním styku občana a státu. Potřebujeme mít nastaveny správné postupy, správné podmínky i možnost neformálních intervenčních zásahů. Za třetí, demokratický kontext. Tady první poznatky poukazují, že elektronická demokracie není ani klasickou kategorií, do níž mohou spadat všechny klasické politické postupy. Jedná se spíše o dialektický proces, který musíme vnímat společně s reprezentativní demokracií a jinými formami demokracie, protože se jedná téměř o sestavu eh, různých typů demokracie, které spolu působí. Na druhé straně nelze zapomínat na nutnost účastnit se všech fáz demokratického procesu. Nové prosítění světa a využívání internetu nelze vnímat jako něco, co vede k diskontinuitě. Můžeme tedy říci, že se v současné době nacházíme v přechodné fázi a že nutně bude muset nové spolupracovat se starým. Obé se však musí přehodnotit a rovněž musí dojít ke přizpůsobení jak nových, tak i těch tradičních prvků. Mm, to, že jednotlivci mohou být průběžně v kontaktu, je třeba rovněž vnímat z historického pohledu vývoju, vývoje politik. Už tradičním způsobem šíření poznatku byla televize, nicméně nyní získávají stále více na významu sociální sítě, což znamená určitý pozitivní vývoj a přechod z účasti offline na účast online zapojení do technologií nelze vždy popsat jako výhradní důvod zlomu či vzdálení, vzdalování se demokracii. Elektronická demokracie musí být nahlížena jako proces. Proces, na němž mají občané účast a zájem se účastnit což ale znamená, že informace nejsou automaticky k dispozici všem. Někdy musí být příslušným způsobem propracovávány a doplňovány tak, aby občané nacházeli odpovědi na své otázky. Vycházíme-li z dosavadních zkušeností, musíme říci, že demokracie je eh, dynamickým procesem, nikoli pouze ve smyslu účasti občanů či možnosti podílet se v těch závěrečných stádiích tvorby politik či rozhodování. Protože pokud se na to podíváme pouze takto, tak je možné, že se břímě demokracie převádí i na eh, jiné aspekty. Tedy otázka, elektronické demokracie se často pouze posuzuje z technického pohledu. Musíme však brát v úvahu ještě i morální a jiné aspekty. Podíváme se tedy na Estonsko a Brazílii. To byl tedy pouze výňatek z přednášky a je na internetu, můžeme se všichni s ním seznámit. Děkuji Barbaře, že zde se obětovala a přečetla vše. Určitě to zajímavým způsobem doplňuje naše úvahy. Estonsko zde bylo zmíněno několikrát. Máme zde představitele estonského garmen, estonské vlády, pan Ilves, ze stáleho zastoupení. Poskytl byste vám eh, pět minut, abyste popsal to nejlepší na estonské demokracii? Ano, děkuji. Děkuji všem za pozornost. Ano, nyní jsem zde v stálem zastoupení, kdysi jsem byl na estonském ministerstvu a odpovědný za um, onlineové volby. Pár tedy obecných poznámek, jak z nepolitického pohledu pohlížíme na demokracii a i z pohledu voleb a hlasování. Tedy elektronická inkluze obecně. Mnohé, co zde dnes zaznělo, už není novinkou, například platformy na konzult, ke konzultacím dokumentu, k nímž má veřejnost přístup, možnost občanů zkoumat chování vlády, to už máme k dispozici 10 až 15 let, tedy dnes otázka zní nikoli pouze, co je k dispozici. Otázka zní, jakým způsobem je možné to provést. Není možné nic považovat za předem dané. Spíše jde o to, zda, když se něco nepovede, můžeme nikoli pouze ukazovat prstem, případně se vysmívat, ale naopak se poučit a jakým způsobem připomínat vládě, když něco neumístila online, proč to neudělala, proč to neposloužilo příslušným způsobem a případně zda k tomu nemá příslušné nástroje. Kéž by to platilo i k volbám. Zatím se to týká hlavně rozpočtování a konzultací. U voleb se jedná o úplně jinou věc. Estonsku závěrem. My už od roku 2005 jsme měli devět voleb, které probíhaly elektronicky a jedná se o elektronickou verzi papírového hlasování či poštovního hlasování. Tedy máme dvě zalepené obálky, jsou um, ta externí obálka je podepsána digitálně, ale potom ta vnější je um, anonymní a každá může být dešifrována jiným subjektem. Tedy nejdříve jste porovnáván se seznamem voličů, pak se to odesílá do počítače, eh, za který odpovídá volební komise, tam se to pak eh, otevře ta druhá obálka a sečte. Pokud tedy si někdo domnívá, že poštovní hlasování je bezpečné, tak tady to je rozhodně ještě snad bezpečnější. Tedy rychle ještě odpověď na otázku, co to znamená pro inkluzi, pro participativní demokracii a pro elektronické hlasování. Eh, k té inkluzi. Ono to trvalo z pohledu účasti eh, pouze 9%, když se to zavedlo, hlasovalo online a první ta šarže eh, byla podobná, ale v posledních pěti letech se to vyvíjelo a v posledních volbách už 30 voličů sáhlo po možnosti volit online. A významné na tom je, že 100 eh, pět zemí. Voliči byli ve 105 zemích. Estonsko má 50 ambasád a máme zde ještě dalších 50 zemí, v nich se nacházeli estonští občané, který, kteří by v opačném případě vůbec neměli přístup k volbám. A čeho jsme si všimli? Do roku 2009 byl průměrný hlasující občan dobře vzdělaný muž. Nyní se to změnilo a nyní máme situaci, kde se už nedá odlišit například otázka příjmu, pohlaví, vzdělání či dokonce počítače počítačové gramotnosti z pohledu voliče, profilu voliče. Ten je identický s voličem osobním, trvalo to 10 let. Jediná věc, která je rozlišitelná a signifikantní, je, že bydlíte-li dále než 30 minut od nejbližšího hlasovacího místa, dáváte přednost elektronickému hlasování. Bezpečnost. Nejvyšší soud v roce 2005 se na to musel podívat, protože to bylo napadeno a nejvyšší soud se na to podíval pod lupou a zjistil, že nemá důvod zamítnout tento systém. A jelikož vláda má ústavní povinnost nabízet co nejširší možnost občana hlasovat, odevzdat svůj hlas, eh, tak to bylo schváleno. Z pohledu bezpečnosti to bereme velice vážně. Jsme jednou ze zemí, která je často právě cílem útoku a pokaždé, když se konají volby, musíme nově nastavovat bezpečnost. Měli jsme už několik nezávislých auditů za posledních několik let, nikdy se nenašly žádné vážné záležitosti. A v roce 2013 to bylo i zveřejněno. Byly takoví rešeršéři, kteří tam našli určité mouchy, ale netýkalo se to kódování. A na čem záleží ještě víc z pohledu bezpečnosti? Cílem není, aby se zhakovat systém stalo úplně nemožným, protože ani ta hlasovací skřínka eh, není nerozbitná. Spíše jde o to, aby se nedalo něco zhakovat bez detekce. Jakmile máme detekci, tak kdykoliv eh, zjistíme nějakou nepravidelnost, organizujeme opětovné volby. Tedy zvážíme-li výhody, nevýhody a otázku bezpečnosti, tak zde přece jen se zdá, že máme možnost občanům poskytnout možnost verifikace, že vše bylo sečteno, a rovněž vylučujeme korupci, protože někdo dostane zaplaceno, tak eh, může jít hlasovat a tedy nakupování hlasů či hrozby týkající se toho, jak by někdo měl hlasovat, jsou zde stíženy. Nebudu vám mařit příliš mnoho času, jedná se o systém velice výhodný z mnoha pohledů a ani výzvy nejsou nepřekonatelné. Politická vůle je nutná, ale technologie není až tak drahá, je prověřená a my jsme přístupní jakýmkoliv kontaktům. Vím, že Švýcarsko uvažuje o přechodu na právě onlineové hlasování a my rádi pomůžeme všem. Předsedající, děkuji, děkuji a nyní zahajuji diskusi, pokud by se někdo chtěl vyjádřit. Prosím, John Chaplin. Yes, thank you very Děkuji. Já mám takové trošku odborné otázky. Já jsem eh, trošku sledoval tyhle věci, protože jsem jednu dobu žil v Estonsku. Takže je e-hlasování možné pouze prostřednictvím počítačů, nebo je to možné i třeba s smartphonů? Potom eh, máme nějaký konkrétní hardware, který potřebujeme eh, připojit k počítači, do kterého potom strčíme eh, svoje občanské průkazy, abychom se identifikovali. A pokud něco takového potřebujeme, musí za to občané platit, protože to by třeba některé občany v některých zemích mohlo odradit od jí hlasování. Pan ministr? Já myslím, že e, nás opravdu ta estonská e, zkušenost všechny ohromila a já jsem tam byl dvakrát, abych e, takhle zblízka pohlídl na vaše zkušenosti. Ono je opravdu fascinující, jak jste zavedli všechny ty aspekty i vládnutí. Ale samozřejmě máme tady aspekt toho, té krádeže identity, protože normálně máme prostě povinnost předkládat občanské průkazy a Eh, tak nemáte s tímhletím problémy? Mě opravdu fascinuje, nakolik lidé důvěřují těmhle technologiím. Například doktoři mají přístup k vašim velmi citlivým údajům. A tak otázka je, jak eh, zabraňujete možnému zneužívání eh, přístupu k těmto citlivým informacím. A pak ještě jedna věc, jak jsem říkal ve své prezentaci. V řadě našich zemí máme polarizaci politické scény. Politici kolikrát, zejména tedy populističní politici, kolikrát spochybňují demokratičnost voleb a podobně. A jaké jsou vaše zkušenosti s, s touhle věcí? já si prostě myslím, že je těžké to nějak extrapolovat a e, přesunout tyhle zkušenosti na velké země. V Polsku, teda e, řekněme, v Estonsku to funguje, ale my třeba v zemích, jako je Polsko a jiné, nemáme prostě takové pokrytí internetem. Samozřejmě snažíme se naplňovat digitální agendu, ale prostě jsme toho ještě nedoká- nedosáhli. A teď samozřejmě máme nějaké politické strany, které primárně oslovují vzdělané eh, pracovníky z velkých měst. A eh, pro tyhle strany by to třeba mohlo mít výhodu oproti jiným stranám. Takže eh, co byste k tomuhle řekl? Teď je Mercedes Bresso. Děkuji. Já mám eh, vlastně otázku na všechny řečníky. Takže na jedné straně je zřejmé, že možnost přímého dialogu mezi volenými zástupci a jejich voliči zjednodušuje dostupnost ehm, ehm, různých eh, dokumentů, eh, participaci a vůbec možnost vyjádřit se ke konkrétní věci. A vytváří se tak, eh, řekněme, určité společenství mezi voliči a politiky které by jinak mohlo vznikat eh, na velmi malých shromážděních a podobně. My máme třeba eh, příklady mm, z některých malých měst, ale eh, zároveň mm, existuje určité riziko. A sice, že aktivnější skupiny voličů budou mít navrh. My třeba kolikrát dostáváme tisíce e-mailů a my trošku máme podezření, že to eh, přichází od malé skupiny lidí, kteří prostě tyhle e-maily posílají pořád dokola. Že tedy eh, je eh, určitá menšina, nějaká poměrně malá skupina, která takhle ale může Eh, ovlivňovat dění eh, vlastně mnohem více, než eh, by bylo zvyklé. Takže otázka je, jak um, zpřístupnit tenhle dialog, jak je zjednodušit a jak zabránit tomu, že budou slyšet jenom ti, kteří křičí nejvíce na hlas. protože dobře, dostanete prostě tisíce e-mailů, může to na vás obrovsky zapůsobit, ale přitom eh, vám možná eh, ty tisíce e-mailů přichází eh, od hrstky lidí. Takže by bylo potřeba tuhle celou věc ještě lépe zorganizovat. otázka je, kde vlastně končí eh, zastupitelská demokracie. Někteří lidé se dělají starosti, že teď už opravdu otevíráme dveře populismu. Takže to bylo pár takových eh, myšlenek, proč jsme vlastně vůbec začali pracovat na této zprávě. Další, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji. Já mám eh, otázku. Na základě toho, co jsme slyšeli z eh, projevu pana Rodoty, pokud eh, e demokracie je v podstatě až součástí eh, toho posledního článku řetězce eh, na cestě k eh, třeba referendu. Tak to je riziko. A potom vlastně to riziko je takové, že tato elektronická demokracie opravdu nepřináší transformaci, kterou chceme. fatta su internet per un referendum o per un voto. Tady jde totiž o to, že pokud nevyužijeme všech dřívějších etap, na nich se demokracie může projevit, tak nám to nepomůže. A pokud budeme pouze sahat po internetu až na etapě, kdy dojdeme k závěru, že je třeba provést referendum například, tak se nám stejně naskytne otázka, případně ji klademe všem voličům a oni musí odpovědět ano nebo ne, tak už ta otázka ale byla naformulována předem. Tedy tady máme přesto všechno přístup ve stylu top-down. A to je otázka na všechny naše přednášející, která se zde skýtá. A já se táži i politických skupin, které zde jsou, protože například hnutí pěti hvězd rovněž využívá moderní technologie. Totiž nemáme zde co dočinění s rizikem, že taková elektronická demokracie, o níž hovoříme, podpoří oligarchický přístup k demokracii a přístup ze zhora dolů, říká předsedající. Ano, děkuji. Mary, připravuješ na radě zde své stanovisko? Chtěla bys odpovědět? Jo, eh, ano, paní předsedající. Já jsem ta, která zde rovněž reprezentuje hnutí pěti hvězd. A jak už kolegyně Spinelli zde předeslala, je tomu opravdu tak. My, dalo by se říci, jsme přímo revolučním způsobem změnili přístup a vztahy s občany. Nejde nám tedy pouze o elektronické hlasování. Přemysleli jsme od podlahy, od základu způsob, jak pracujeme se spoluobčany. Například i naši kandidáti se objevují na základě internetového hlasování o dobrovolnících, kteří se nabízejí na ty funkce. Je to sice vše stále ještě v experimentální fázi a zcela jistě se nám zatím nepodaří uspokojivým způsobem zodpovědět všechny otázky a případně i otázky technické povahy, například eh, jakým způsobem to vypadá z pohledu přístupnosti eh, počítačových technologií či softwaru. Ale přece jen vše si zaslouží nový přístup. Musíme se odpoutat od tradičního systému eh, práce stran, politických stran. Podívejme se, jak to vypadalo historicky. Na samém začátku to bylo tak, že tradiční média poskytovaly určité informace občanům, ti se s tím seznamovali. Pak došlo k té internetové revoluci a najednou jsme byli informacemi přímo zaplavováni Celá řada těch informací se k nám dostává právě internetovou cestou. Ale já bych řekla, že nyní už jsme se dostali na další etapu této revoluce. Totiž nyní už může kdokoliv se aktivním způsobem podílet na politickém životě a to nikoli pouze v momentě, kdy máme nějaké referendum nebo volby v každodenním životě je to možné. Já například připravuji e, toto stanovisko za výbor Kult, ale zároveň jsem iniciátorem zkoumání pro výbor STOA týkající se elektronické demokracie. A tam je mým cílem lépe pochopit, jaké prostředky jsou optimální pro takovýto nový přístup pro mobilizaci občana a jakým způsobem můžeme lépe pochopit řešení či přistoupit k řešení těch technických otázek, o níž zde hovořili kolegové a i přednášející, které jsou nedořešeny. Já jsem se na výbor stola obrátila mezi jinými o ten zásadní aspekt, který i mně je, pro mě je zásadní, totiž participace občanů v evropském politickém životě. Jak víme, to, co se v současné době odehrává na politické scéně, mnozí občané vnímají jako jim a jejich životu nesmírně vzdálenou věc. Máme i krizi. Krizi demokratické legitimity, eh, krizi reprezentativní demokracie. Ehm, proč tedy nevyužít návrhu se kterými přicházejí samotní občané. Nastavíme jim určitou platformu, kde kdokoliv může přijít s námětem, s otázkou. Platforma umožní rychlejší interakci politiků a občanů a to se může týkat i komunitární úrovně. Zatím mohu pouze říci, že naše volební kampaň probíhala víceméně pouze na sociálních médiích. Ale zároveň se i občané setkávali na ulicích. Máme tedy ty dvě reality. Jakmile nastavíme něco v sociálních médiích, nemůžeme zapomínat na to, že občané se budou chtít i fyzicky sejít, že budou chtít přímo komunikovat mezi sebou. Tedy z našich zkušeností vyplývá, že jsme měli dvě zásadní sféry v nichž jsme byli přítomni. Tedy jednak ta fyzická agora, ta agora 21. století a zároveň nové komunikační kanály. A tím, že jsme měli propojeny tyto dvě sféry, tak se podařilo úspěšným způsobem vést i kampaň, například volební kampaň do Evropského parlamentu. A takto jsme i identifikovali všechny naše kandidáty. Měli jsme tedy i pak prezentaci těchto kandidátů, která proběhla jak na té onlineové platformě a i náklady, které se s tím pojily, byly minimální. To bylo asi 1500 euro na jednoho kandidáta nakonec i když samozřejmě jsme měli určité technické záležitosti, s nimi jsme museli se vypořádat, ale to se dá překonat. Naše platforma je neustále aktualizována. Chtěli jsme ale dokázat, že ono se dá k tomu přistupovat úplně novým revolučním způsobem, že tedy se dá e, zaujmout občana k tomu, aby se toho účastnil nikoli pouze při volbách, ale jinak. Děkuji, nyní tedy se znovu obracím na panelisty. Každému z nich dám prostor tak zhruba tři minutky. Máte tedy možnost, abyste řekli něco vlastně k těm otázkám eh, nejprve i eh, hlasování. Děkuji, já určitě nechci, aby celá diskuse byla pouze o Estonsku. Na otázku eh, pana Šepflina. V tuto chvíli ten software vlastně jde provozovat pouze na počítači i když eh, bylo by možné to časem třeba rozšířit i na, eh, na telefony. Ten hardware potom, pokud to nemáte zabudováno do eh, vlastního počítače potřebujete čtečku na ty občanské průkazy a ta stojí asi 7 euro. Eh, co se týče té kyberbezpečnosti, tam eh, jsme to řešili vlastně v souvislosti, eh, respektive podobně, jako se to řeší v bankách, to znamená typ i bankovnictví a podobně. Ale samozřejmě ne každá členská země má infrastrukturu potřebnou k tomu, aby se hlasovalo online. A v podstatě je to něco jako stupeň 4 EID, podle eh, příslušného nařízení. Eh, to je tedy průměr a my vlastně říkáme, že eh, pokud máte míru bezpečnosti 10, tak tam vůbec není žádný problém. Také může být otázka registrace online. Mm, v některých případech je to opravdu příliš těžké to překonat. Potom samozřejmě, co se týče té polarizace politických výzev, problémů, tak v, I v Estonsku to bylo politizováno. E, byly strany, které si myslely, že přijdou ohlasy a byly proti tomu. Ale e, vlastně podařilo se nám odstranit e, trošku vlastně těch pochyb, protože lidé, kteří nejvíce se zasazovali za to, abychom mohli hlasovat eh, online, byli odborníci právě z oblasti IT, kteří se za to zasazovali a veřejnosti dobře vysvětlili ty eh, problémy, které se s tím pojí. Co se týče velikosti zemí, tak eh, dobře, to hraje svou roli, ale co se týče peněz, kolik by to stálo, tak i v případě velkých zemí je to třeba 10 milionů eur. To prostě nejsou nepřekonatelné částky. E, Estonsko je zemí opravdu malou, e, takže my zase nemáme výhody e, různých množstevních slev a podobně. Naše ekonomika také nepatří k nejbohatším v Evropské unii a přeci jenom tedy se nám to podařilo realizovat. Nyní eh, paní eh, Garcia Gutian, prosím. Já eh, odpovím jenom stručně. Ano, tak máme určitou dichotomii mezi zastupiteli, zastupitelskou demokracií a participační demokracií, ale neměli bychom na to pohlížet pouze takhle, protože ve skutečnosti máme různé typy zastoupení politickou, volební, institucionální. A pak máme také sociální eh, zastoupení, což jsou vlastně skupiny eh, občané, kteří chtějí hrát tuto roli, kteří se tedy účastní politického procesu nějakým způsobem či jiným, ať už je to v rámci institucí nebo mimo instituce. Jde jim prostě o nějakou věc, demonstrují třeba, organizují demonstrace a podobně. Potom máme také třeba zájmové skupiny. A ono vlastně je eh, možné taky řešit ty problémy tím, že trváme na veřejné eh, rozpravě. Takže prostě může eh, vzniknout třeba nějaký přímý vztah eh, se zastupitelem. To má tedy symbolický dopad. Ale z demokratického úhlu pohledu je zásadně důležité, abychom mohli zorganizovat tu veřejnou debatu, abychom byli inkluzivnější abychom vytvářeli legitimní typy eh, zastoupení. To třeba mi chybí u některých konzultací, eh, které organizuje komise. V tuto chvíli oni samozřejmě sice pracují třeba na eh, tom rejstříku transparentnosti, kdy vlastně některé skupiny vlastně o sobě musí poskytnout více informací, ale chybí tam nějaká specifikace kritérií té inkluzivnosti vlastně u každé konkrétní věci. Protože tam vlastně to zastoupení se také liší. A to je důležité proto, abychom zabránili nějaké přetížení té komunikace. Také jsme měli zprávu o e, právě tom, e, tomto problému toho přetížení těch e-mailů, kdy prostě někdo takhle rozesíl, rozesílá příliš mnoho e-mailů, byly to různé osobní petice a podobně. A také, abychom zlepšili tu e, veřejnou diskusi, už zazněly některé návrhy, například velmi známý akademik Stephen Coleman, který eh, spolupracuje s britskou vládou. který navrhl využít digitální média pro vytvoření vizibility veřejné sféry spolu s mediátory. A ne institucionálními mediátory, ale eh, vlastně externími, mediátory, kteří by zajistili inkluzivnost eh, těch úhlů pohledu. Takže prostě už existují návrhy, které můžeme prostudovat. Pan Třaskovský, prosím. Co se týče tedy přístupu ze zdola nahoru nebo se zhora dolů, v naší zemi tedy e, zejména šlo o to, aby se zvýšila ta komunikace ze zdola nahoru, ale jak už jsem říkal, funguje to nejlépe na místní úrovni. Už jsem uváděl případ Varšavy, kdy e, jsme o, e, respektive rozhodovali jsme o rozpočtu a tam se lidé opravdu mobilizovali a podařilo se jim to právě díky novým technologiím. Co se týče už národní úrovně, to je náročnější, ale E, existují i takové případy, kdy lidé ovlivnili rozhodovací proces na národní úrovni prostřednictvím e, právě e, nových technologií, kdy se jim podařilo třeba zablokovat některé novely zákonu a podobně. A také velmi důležité je vlastně přeskum. To je obrovsky efektivně možné přeskoumat vládní kroky mnohem lépe. A k tomu přetížení, jako tom eh, hovořila paní poslankyně, to je reálný problém. My politici jsme s ním dobře obeznámeni, prostě dostáváme stovky tisíce e-mailů. Pokud je to eh, proces eh, ze zdola nahoru, pokud opravdu lidé jsou něčím tak obrovsky pohnuti, že je to přivede k, pos- k reakci, že je to přivede k tomu, aby posílali e-maily politikům. Dobrá, pak je někdy prostě těžké třeba pouze zareagovat na některé ty návrhy, zareagovat na eh, občana, který prostě eh, klade jednu konkrétní otázku. Ale eh, Dobrá, to je jedna věc, ale mnohem větší problém je, když tohleto přetížení vyvolá konkurence na schvál, kdy v podstatě vám posílá spam jenom proto, aby vám úplně zablokovala e-mailovou schránku. My jsme takhle měli eh, problém s různými těmi nenávistnými projekt, eh, projevy, zejména v souvislosti s uprchlíky a podobně, protože jsme eh, tam tenkrát hovořili o programu relokací, a my jsme v podstatě vůbec nebyli schopni reagovat efektivně, protože jsme dostávali obrovské množství spamových e-mailů, které byly z velké většiny posílány právě opozicí nebo, nebo tedy konkurencí, které šlo jenom o to, aby nám zablokovala ty inboxy. Ale v budoucnu, respektive pracuje se teď na technologii, která by v budoucnu pomohla Eh, probrat eh, tyhle ty e-maily a vlastně oddělit, eh, řekněme, tedy jádro od zrna. Děkuji. Thank you very much and I, uh... Děkuji za slovo. A rád bych vám poděkoval za tuto úžasnou rozprávu. Jistě uvědomujeme si, že v digitální demokracii nás čeká ještě hodně práce. To je jasné, ale vše, co jsme si zde vyslechli, jde tím správným směrem. To znamená, že využívání těchto technologií našimi občany i může pouze prospět, pokud jde o nějakou účast na administraci u nich doma nebo na evropské úrovni. My samozřejmě budeme investovat do této digitální společnosti v Evropě a budeme se snažit nestratit ze zřetele tu skutečnost, že jedině tímto způsobem skutečně posílíme postavení našich občanů, budou schopni mít přístup k těmto informacím, analyzovat je a zároveň z toho vyvodit určité důsledky, poučit se, využívat to, co funguje a tak dále. Čili zástupci různých veřejných zpráv poté na národní i evropské úrovni budou moci udělat ještě kvalitnější rozhodnutí a zlepšit ten systém. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím bych ukončila tuto část našeho panelu a nyní se dostávám k druhé části. Poli- Občanská práva a ústavní záležitosti tento výbor v Evropském parlamentu zadal studii k tomuto tématu a my jsme my budeme mít možnost se podívat na předběžné výsledky této studie, která zatím ještě nebyla finalizována. Máme zde tři autory. Je to Alexander Trexo, pan profesor, který bude hovořit o možných výzvách elektronického, um, elektronických voleb v Evropské unii a o potenciálu v tomto ohledu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkoval za pozvání na tuto schůzi a pohovořil o tématu, které je velice mm, je pro mě velice blízké posledních asi 17-18 let, když jsem se začal zabývat touto problematikou elektronického hlasování. Já jsem, možná je to proto, že jsem Švýcar a u nás takové ty první pilotní projekty eh, začaly vlastně ještě před rokem 2005. Estonsko velice aktivní v oblasti internetového hlasování nebo vůbec vole, to je příklad, který byl pro mě nesmírně zajímavý a já jsem velice pozorně tento vývoj pozoroval. Čili já bych rád zdůraznil, že toto skutečně, ty výsledky studie jsou skutečně pouze zatím předběžné. Na konci dubna vašemu výboru předložíme konečnou verzi našich eh, závěrů. Nejprve, jestli dovolíte, několik slov ohledně těch příležitostí, které elektronické hlasování či volby znamenají v Evropě. My jsme začali už v roce 2004 takovéto období reflexe a v roce 2005 jsme o elektronických volbách v EU vydali knížku. Samozřejmě, že situace se změnila, naši občané již mají zkušenosti s elektronickým, um, elektronickými volbami, to jsme teď před chvíličkou slyšeli. Ovšem v tom období na samotném počátku to byl takový boom, mnoho nových liberálních demokracií v Evropě i ve světě se snažilo zlepšit eh, situaci v oblasti demokratických problémů nebo problémů s demokracií, snažili se poučit z osvědčené praxe v jiných zemích, snažili se modernizovat volby zavedením elektronického hlasování. Lidé si myslí, že to je všelek a že to bude nesmírně jednoduché a že to bude úžasný úspěch. Ovšem ten výsledek byl takovým vystřízlivením. Viděli jsme konkrétní výsledky, konkrétní zkušenosti a ty první pilotné projekty doprovázelo mnoho zklamání z, těmito, z těchto technologií. Čili ty pocity se pohybovaly, řekněme, na takové sinusoidě ohledně těchto pilotních projektů. Ovšem můžeme říci, že poslední dva roky vidíme nejenom ve Švýcarsku a ve Stonsku nebo v Kanadě, v Austrálii, kde skutečně elektronické volby se stávají čím dál tím rozšířenějším fenomenem. Pokud jde o hlavní výhody tohoto systému, tak to je pohodlí. To je pohodlí pro naše občany, je to méně nákladné, ušetří se tím čas, čili to zvýšené pohodlí, to je jeden z výsledků, ke kterým jsme dospěli na základě této studie a dále možnost externího hlasování, přeshraničního eh, hlasování ve volbách. To, eh, to je něco, co je velice důležité u nás v EU. Asi 8 milionů Evropanů žije mimo svou zemi a občas mají právě problémy při volbách. Například jednak to jsou situace, kdy daný člověk je úžasně informovaný o politickém vývoji, ví, co se děje, má přehled, ale prostě není možnost, aby v daných volbách eh, se aktivně zúčastnil právě protože žije v jiné evropské zemi. Dále je to zvýšená účinnost, efektivita, kterou jsme získali prostřednictvím internetového hlasování. Je to méně finančně náročný systém, rychleji počítáte hlasy, výsledky jsou přesnější a tak dále. Obecně řečeno, mnoho lidí dělá rovnitko mezi zvyšováním veřejného povědomí a internetovým hlasováním. To znamená, že skutečně vlastně tímto způsobem mohou i politické strany poskytovat užitečné informace svým voličům, nejenom kde volit, jak volit, ale například tímto způsobem informovat občany o politickém programu dané strany a tak dále. Čili toto jsou dvě věci, které jdou ruku v ruce. Všem samozřejmě hlavní výhodou, hlavní výhodou, kterou všichni očekávali, je konečně vyřešit nějak ten problém s, se snižující se účastí na volbách. Tím, že se snižují náklady, tak by to mohla být i určitá stimulace účasti na těchto volbách. Ovšem, najednou jsme zjistili nejenom v Estonsku a Švýcarsku, že je zde veliký problém určité nespokojenosti našich občanů s politikami, s elitami, nedůvěra v elity a tím pádem lidé prostě nejdou k volbám a to, že zavedete informační technologie a budete hlasovat po internetu, to ještě nezlepší tuto situaci. Samozřejmě, že si nemyslíme, že by to nějakým způsobem snížilo účast, to asi ne. I když jsme měli důkazy o tom, že to v určitých případech zvýšilo účast eh, na volbách, tak eh, to rozhodně nesnížilo tuto účast a možná dlouhodobě to bude stabilizovat tuto účast na volbách. Slyšeli jsme, že i ve Stonsku to trvalo sice dlouho, nebo delší dobu, ale jakmile lidé začnou volit elektronicky, tak už se nevrátí k tomu tradičnímu způsobu hlasování poštou nebo tím, že osobně půjdou do hlasovací místnosti. To znamená, že prostě lidé zůstanou věrni tomuto novému systému. Zatím, jak jsem se, říkal, jak jsem se o tom zmínil, nemáme nějaké definitivní odpovědi, ale určité trendy zde již vidíme. V kontextu EU, který je velice heterogenní, když máme například nízkou úroveň účasti eh, do Evropského parlamentu na Slovensku, to nemůžeme srovnat s vysokou účastí v Belgii, kde je povinné, povinná účast na těchto evropských volbách. A dopad internetového, banko, internetového hlasování samozřejmě eh, může mít dopad i na určitou gramotnost digitálního charakteru a tak dále. A nyní se můžeme podívat na výhody a výzvy celé této oblasti. Jednak jsou to určité právní záležitosti na základě zkušeností v Estonsku, ve Švýcarsku, museli zvážit všechny tyto právní záležitosti. Byly tam různé soudní případy, ve kterých se muselo stanovit, zda je to kompatibilní s ústavními zákony, s volebním zákonem a tak dále této knize jsme se dívali i, zabývali i na právními dopady na evropské volby. Autoři této knížky neviděli nějaký zásadní dopad na volební zákony či ústavní záležitosti, mělo by to být svobodné hlasování, přímé volby, tajné hlasování, to všechno je kompatibilní s základními volebními zákony. Pokud bychom ale měli nějaký evropský rámec v tomto ohledu pro zavedení internetového hlasování na evropské úrovni, to by asi bylo pozitivní, ale implementace tohoto rámce by možná z mnoha důvodů byla lepší na úrovni členských států decentralizovaným způsobem. Dále je to evropský volební zákon. Víme, že došlo k mnoha pokusům novelizovat tento zákon, nové pokusy v tomto ohledu se objevují nyní a pokud jsem to správně pochopil, tak toto je rovněž i jednou z vašich aktivit technologizace evropských voleb, voleb do Evropského parlamentu. To je rámec, který můžeme rovněž uvítat. Dále politické aspekty. Kolega z Polska při chvíličkou bohužel odešel, ale na počátku se zmínilo o politických problémech a o určité důvěře ve vládu nebo v ty špičky vládnoucí. To je zásadní, s tím souhlasím. Ale to platí u všech voleb, nejenom u elektronických voleb. Když nedůvěřujete vládě, proč byste eh, jim dávali větší přednost u elektronického hlasování. To je něco, čemu se ještě budeme podrobně věnovat v této analýze. Dále parlament, politické strany, jednotliví aktéři samozřejmě um, přistupují různě k internetovému eh, bankovnictví. Vidíme zde mnoho příkladů z jednotlivých zemí. A dále je zde určitá potřeba politického konzesu. Už jsme to viděli u, situ- v této situaci v Estonsku, kde se obrátili na, museli společně vlastně obrátit na občanskou společnost, technickou společnost a tak dále. To je velice důležité s ohledem na politický dopad tohoto internetového hlasování internetových voleb, protože zavádění zavedení těchto nových technologií může nějakým způsobem samozřejmě ovlivnit výsledky některé strany na tom vytěží, jiné naopak ztratí díky internetovému hlasování. My jsme to měřili v několika případech. A i když většinou to vyšlo tak nějak neutrálně, tak vidím, že v některých případech, na, i v Estonsku například, některé strany skutečně by bývali méně hlasů, pokud by takové internetové hlasování nebylo možné. A jiné eh, skutečně teda strany opravdu spíše ztratily hlasy tímto způsobem. To je, ovšem vyvolává otázku, zda je to otázka, zda je to problém elektronického hlasování nebo toho, že politické strany nebyly schopny se adaptovat, ovšem to je na další rozpravu. Potenciál eh, modernizace hlasování voleb do Evropského parlamentu. Zavádění elektronických forem samozřejmě je jednou záležitosti. Dále je to to, že například na národní úrovni byste si zachovali ten starý systém a na evropské úrovni už bychom měli moderní, nový systém hlasování. Toto jsou věci, které bychom museli vzít v potaz, pokud bychom chtěli vytvořit takový společný rámec na evropské úrovni. Dále investice, náklady spojené s infrastrukturou, to musíme hlídat. Lidé tvrdí, že je levnější hlasovat po internetu. Ne, není to úplně pravda. Když to chcete provést řádně, tak je to dražší. Není pravda to, co se tvrdí v té zprávě z roku 2015, že je to jednorázová investice, jakmile do ní investujete, tak už pro té prostě to tak zůstane. Pan Vildes to určitě může potvrdit. Je zde úsilí, které vlastně musí pokračovat i v tom období mezi volbami, modernizovat tento systém internetového hlasování, aby byl spolehlivější, odolnější vůči atakům, například u nás, to, co jsme udělali u nás ve Švýcarsku, v Estonsku tak aby stávající systémy, vlastně ty stávající systémy v podstatě vůbec již ne, nevypadají tak, jak tomu bylo v tom roce 2005 nebo 2006, čili jenom nezapomínat na to, že to skutečně není úplně nejlevnější způsob hlasování. Či voleb. Dále je to záležitost Některé státy si volí takový ten státní přístup a využívají pouze veřejné aktéry pro implementaci tohoto internetového volebního systému. Jiné k tomu používají využívají pomoc soukromých společností. Obecně řečeno, je málo takových systémů, kde by se nezapojili i soukromé, soukromé aktéři u tradičního způsobu to byly například poštovní aktéři, poštovní služby, čili není to nějaká novinka. Chtěli bychom do toho zapojit soukromé aktéry, protože jsme viděli, že to bylo úspěšné v mnoha případech. Technologie, bezpečnost, velice stručně máme málo času. Samozřejmě, že jsou zde problémy spojené s lidským faktorem, dále technologickým faktorem, to rovněž existuje. Nesmíme zapomínat, že i tato možnost zde je. tento problém zde je. Pokud bychom chtěli zavést tento systém elektronického hlasování pro evropské volby. Vidíme, že mezi jednotlivými zeměmi jsou obrovské rozdíly. Penetrace internetu je dramaticky rozlišná v různých evropských zemích. A to by mohlo představovat eh, určitou výzvu i z technologického hlediska. Je zde nový trend, snaha verifikovat, ověřit, identifikovat <coughs> u těchto elektronických hlasů. Nějak spolehlivost celého systému. Pohled na Estonsko a Švýcarsko potvrzuje, že takové možnosti opravdu existují, které by nám pomohly překonat technologické výzvy a problémy. Samozřejmě, že kybernetové útoky, různé hacky jsou neustále problémem na internetových platformách. Je zde elektronické riziko, které je s tím spojeno, onlineové mm, hackerské útoky, dále samozřejmě fyzická omezení technologií, technologických nástrojů například útok na servery a podobně. To jsme viděli rovněž v minulosti. Samozřejmě, že jsou zde i sociální výzvy, které jsou spojeny s tímto eh, hlasováním po internetu, takzvaná ta digitální propast, to znamená ten obrovský rozdíl mezi jednotlivými členskými státy, přístup k internetu. Samozřejmě otázka toho, kdo je schopen volit po internetu, občas ta technologická gramotnost je ještě důležitější než to, že zda máte či nemáte internet. To rovněž determinuje to, jakým způsobem volíte. Dále demokratická reprezentace, sociálně, demografické aspekty, pohlaví, rozdíly v tomto ohledu, věk a tak dále. Společnost je samozřejmě rozdělená na různé skupiny a rovněž určité historické nerovnosti přístupu k technologiím. Obecně ale můžeme říci, že vidíme redukování této digitální propasti v posledním desetiletí. Věci se mění velice rychle a přístup k internetu se šíří čím dál tím rychleji v celém Evropské unii nebo vlastně na celém evropském kontinentu. Dále jsou to sociální výzvy podobné jazykovým bariérám. Na počátku například ve Slonsku to byl mm, element, který hrál velikou roli ruští. Ruská menšina nikdy nevolila po internetu a my jsme to i v našich modelech zohlednili, zjistili jsme, že tento systém například v Estonsku byl k dispozici pouze ve estonštině. Čili mělo to tento dopad eh, exkluze, vyloučení těchto lidí. My jsme přišli s doporučeními pro Radu Evropu, došlo ke změnám a Estonsko je zakomponovalo a nyní je ruská menšina se zúčastňuje na těchto volbách a tento rozdíl tam již nevidíme. To znamená, že můžete skutečně na základě historických zkušeností nějakým způsobem napravit tyto nedostatky. Nejde pouze o Estonsko samozřejmě. Může to být velice důležité i v jiném kontextu. Sim, dál je to symbolická záležitost, zda to hlasování po internetu je stejné Eh, jako mm, ten akt toho, že skutečně jakožto občan půjdete do volební místnosti a tak dále. Čili zda to je pouze taková ta demokracie nějakého eh, knoflíku, který zmáčknete a bude to fungovat, čili to samozřejmě je další otázka, další diskuze. Promiňte, říká paní předsedající, už skutečně musíte, už musíte no, opravdu ukončit tuto prezentaci. Ano, ano, už končím. To, co nám zde chybí, je, jsou ty potřeby voliče. Většina zpráv se tím nezabývá. Kapacita toho, do jaké míry jsou tito lidé aktivní na internetu. Nedávno jsme viděli studii, která přišla opravdu s takovými smutnými čísly v tomto ohledu. Ovšem důvěra práce s internetem se zvyšuje. Většina Evropanů provádí onlineové atrakce a ten přístup k elektronickému hlasování obecně na základě všech těch studií, které já osobně jsem měl možnost číst, poukazuje na to, že veliká většina našich občanů má zájem na implementaci těchto systémů. Takže přeskočím všechny ty případové studie. Budete-li mít zájem, samozřejmě já vám v té konečné zprávě poskytnu podrobné informace. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní se obracím na paní Elisi Lirony z Evropského akční služby pro občany a budete hovořit o elektronické účasti. Ano, nejdříve si na obrazovku umístím slajdy. Ano, jmenuji se Eliza a jsem z služeb EEAS, to je bruselská organizace nevládní, už 25 let se tím zabýváme a konkrétně těmi ústavními záležitostmi a účastní občanů se zabýváme posledních několik let, zejména z pohledu výzev a dnešní prezentace odrazí jak samotnou strukturu, ta je obsažena i v té zprávě, té prozatímní zprávě, tedy nejdříve úvedu do problematiky, pak v druhé kapitoly obecná um, zamýšlení nad tím, co znamená to, čemu říkáme e-participation a doporučené postupy ze členských států. Třetí kapitola e-účast eh, e na komunitární úrovni, čtvrtá kapitola analýza SWOT, tedy velice snadný nástroj, abych se zamyslela nad silnými, slabými stránkami, příležitostmi i hrozbami e-participace. Evropská e, konzultace a i iniciativa EEAS. A poslední kapitola doporučení a závěry. Mám pouze 10 minut Nebudu tedy zacházet do podrobností a obsahu té zprávy, té prozatímní zprávy, pouze pár poselství konkrétně pro Evropský parlament. Jak vidíte, z této tabulky plyne různý výklad pojmu e-účast celosvětově a rovněž i rankingy, jak to vypadá z pohledu OECD či OSN, které země jsou na předních v čele peletonu. Tedy hlavní poselství e-participace je více dimenzionální, což znamená, že je mnoho definic. Jakmile je e, tato účast e, vybavena více dimenzemi nemůžeme ani vyvozovat stejné závěry, protože každá dimenze má různá definice. Evropský parlament si nejdříve tedy musí zjistit, čeho se týkají ty dimenze a jaké jsou různé úrovně zapojení občanů a možnosti, které má občan vůči své vládě. Tedy kdykoliv se zamýšlíme nad otázkou e-participace, musíme si nejdříve říci, o čem vedeme řeč, o čem bychom chtěli vést řeč a s kým se chceme srovnávat jako právě s tím státem v čele peletonu z toho pohledu. Já sama jsem proskoumala doporučené postupy a zvolila jsem pár příkladů konkrétně z Finska. V té prozatímní zprávě mám dvě případové studie. Týkají se finského parlamentu. Za prvé, finský parlament přijal nový právní akt týkající se občanské iniciativy, což znamená, že i občan může přijít s iniciativou právní novely nebo nového právního aktu. Probíhá to formou petice, pokud se podaří občanovi zhromáždit za půl roku 50 tisíc podpisů, musí se tímto parlament povinně zabývat. Druhá věc, to je ten takzvaný crowdsourcing. S tím přišlo ve Finsku ministerstvo životního prostředí a jde o provoz mimo silniční. Právě tento výbor chce předložit nový eh, návrh legislativního aktu a chce se eh, chce zjistit, co si o tom myslí občané. Jde tam o čtyři fáze. Nejdříve mapování problémů. Občané museli parlamentu sdělit, nač narážejí v problematice offroadové dopravy, druhá etapa řešení problémů v součinnosti s občany, třetí etapa vyhodnocení. Bohužel nedošlo ještě zatím ke schválení eh, této legislativy, zatím eh, je v patové situaci v parlamentu. Tady máte krátké shrnutí potenciálu, se kterým máme dočinění, kdykoliv hovoříme o elektronickém podílení se na procesech. Elektronická participace obohacuje určité procesy. To je obecný závěr. A tady vidíme, že vě- ve většině případů opravdu to takto vypadá. Jednak se zapojuje více mládež, jednak se vzdělává lépe každý občan, zajišťujeme lepší tvorbu politik a rovněž i politická legitimita a důvěra byly obohaceny. A zároveň občané důvěřují crowdsourcingu, co by nástroji obohacení demokracie. Jediná slabost je zvýšená reprezentativnost, to je potenciál zatím nevyužitý. Z toho čeho jsme svědky plyne, že přesto, že Finsko je poměrně dobře um, už prosyceno internetovým přístupem, přesto však máme spíše 21 až 40 leté většinou muže, většinou spíše dobře vzdělané občany, kteří se všeho účastnili. Další část Tady popisují konkrétně, jaké má EU nástroje pro elektronickou účast a součinnost občanů. Jde o nejdříve právní základ ve smlouvách a tady chci zdůraznit, že elektronická demokracie nemá za cíl nahradit tradiční typy demokracie, ale spíše je doplnit a to právě prvky přímé demokracie. Pouze prvky, tedy e-demokracie neznamená, či není totožná s um, obecně s demokracií účastní. Máme tedy určité právní nástroje, ale obecně řečeno je třeba konstatovat, že v smlouvách přece jen hovoříme o reprezentativní demokracii, tedy nemáme až tolik oficiálních nástrojů pro přímou účast přímo ve smlouvách což ale neznamená, že nemáme další prostředky, jak prosazovat e-demokracii. Například systém špicen kandidátů, těch špičkových kandidátů, měl zvyšovat legitimitu při boji o e, post šéfa komise. Tady mám další příklady, jak můžeme podpořit účast. Například Evropská komise spolufinancuje některé projekty a díky rovněž organizacím z řad občanské společnosti. Já i sama jsem hovořila s některými europoslanci, jejich asistenty a někteří europoslanci mají obrovskou snahu kontaktovat se s občany a využívají například platformy, která se jmenuje Diskuto. A další oddíl. Tady jsem provedla, a to vlastně ještě stále trvá, analýzu svod evropských občanských iniciativ. Můj asistent John a já jsme nejdříve vycházeli z dlouhého seznamu silných, slabých stránek, příležitosti a hrozeb na základě literatury a i názoru odborníků, znalců, tedy co je na té občanské iniciativě výhodou, co nevýhodou. Pak jsme měli ještě i um, dotazník online, rozeslali jsme to expertům a oni měli vše seřadit a dát tomu známku od jedné do sedmi a mohli i komentovat eh, free textově eh, naše otázky. A pak jsme sami eh, takový žebříček sestavili a už máme závěry, i když jsou zatím předběžné. Když jsme se snažili kompilovat, sestavovat právě seznam všech prvků pro analýzu svod, zjistili jsme, že tam je mnohem delší seznam slabin než silných stránek. Tady vidíte silné stránky a na pravé straně vidíte jejich průměrné skore. To právě těch 11 expertů takto seřadilo. A vidíme, co je z jejich pohledu tou nejvyšší prioritou, co je už nižší prioritou a co je až na třetím místě. A tady vidíme zhruba jednobodový náskok té největší priority. Takže silné stránky bychom chtěli u evropských občanských iniciativ podržet a největší um, silnou stránkou je jejich samotná existence. Pak máme slabé stránky, těch jsme našli 17 v literatuře, ve znalecích posudcích. Tady jsem uvedla tři nejprioritnější například, že ji oni občané nevědí, že není přátelská vůči uživateli, že jsou často občané frustrovaní, protože nemá žádný dopad já jsem se rozhodla pro analýzu zvod, protože se jedná o poměrně snadný nástroj strategického řízení a zprávy a podává nám jasné informace o tom, co se dá napravit u elektronické participace. Zajímavé rovněž je podívat se na příležitosti a hrozby. Příležitosti to jsou externí prvky, kterých bychom se měli pochopit a hrozby, rovněž externí, by případně mohly tento nástroj ohrozit já jsem ten vnímaný demokratický deficit však umístila jak v u příležitostí, tak i u hrozeb. A z pohledu znalců je jasné, že ten vnímaný demokratický deficit je nikoli v hrozbou. A z toho plyne, že demokratický deficit není záporným prvkem, je spíše pohonem změn a občanům se dá dokázat různými prostředky, že nám na jejich hlasu a na jejich názorech záleží. Budu se zabývat i konzultačními procesy komise z pohledu analýzy SWOT a i tam přijdu s doporučeními. Vše bude k dispozici v závěrečné verzi zprávy, ale než ještě skončím pár doporučení. Kdykoliv hovoříme o e-participaci, domnívám se, že parlament by se měl zamyslet, kde chce být tím číslem jedna Měl by se rozhodnout, zda chce spíše posilovat stávající nástroje, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvách, anebo zda chce tvořit či spolutvořit nástroje nové. Ale jedna je zásadní věc u e-participace. Je třeba k tomu přistupovat velice seriózně, protože ono to funguje, když má tento proces silnou institucionální podporu. Když se díky takovéto podpoře z toho může stát proces bottom-up, tedy se spoda nahoru. Občané se toho ujmou, když tomu budou věřit. Pokud se to naopak bagatelizuje, tak se nám to může vymstít. Občané mohou být velice frustrováni. Výsledky a výstupy. Brzy budu mít konkrétnější doporučení, zatím děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní přejdeme k třetí studii paní Jo Shaw z Edinburghské univerzity eh, k evropském dokumentu týkajícím se identity. Paní Jo Shaw, děkuji. Eh, já zde zastupuji vlastně eh, řekněme, jsem eh, odbornicí, eh, která ale také působí na eh, Edinburghské univerzitě. Takže ta studie, o které hovoříme, odstartovala. Bylo to tedy, tady šlo o ten evropský dokument pro prokázání totožnosti. Odstartovalo to tedy 11. ledna. A e, teď vlastně právě 14. března e, má být zveřejněna ta průběžná studie a ukončit by, skončit by to mělo 29. dubna. To znamená, ta e, konečná verze studie by měla být předložena 29. dubna. Cílem studie je zhodnotit tři aspekty Evropského průkazu totožnosti, takže jednak je to tedy možnost přidané hodnoty eh, takovéhoto průkazu. Eh, přidaná hodnota tady, eh, tady jde tedy zejména o zvýšení participace účasti občanů na evropských demokratických procesech Potom tady samozřejmě jde vůbec o samotnou eh, právní a politickou proveditelnost takovéto, eh, takovéhoto průkazu. A potom požadavky také, které eh, jsou nutné pro to, aby to mm, bylo zprovozněno. Takže tady těch aspektů, respektive těch detailů, které se s tím pojí, je celá řada. Tady se může prokazovat občanství, pobyt, ehm, vztah eh, také k systémům zdanění eh, či systémům sociálním. To je opravdu poměrně komplikované. Eh, zejména pokud ty vztahy jsou třeba ne pouze k jedné zemi, k jednomu členskému státu. Takže tady vlastně potom vznikají opravdu komplikované otázky otázky účasti občanů, eh, které byly studovány v rámci té studie, to se omezilo pouze na účast eh, v evropských volbách jako volič a kandidát a také v místních volbách. Eh, také se vlastně obracela, tady vlastně jde také o takzvanou Evropskou občanskou iniciativu. Takže mm, ta studie se omezila na tyhle ty tři oblasti. Něco bych řekla k metodologii. E, tady jde tedy o e, průzkum e, papírové dokumentace, ale také ve spojení s konzultacemi zainteresovaných stran. A zase tady vlastně jde o otázky vnitrostátních občanských průkazů, možnosti jejich harmonizace, ustanovení tedy Evropského průkazu totožnosti, interoperability eh, občanských průkazů mezi zeměmi a vůbec té interoperability mezi 28 členskými státy. Ono v takovýchto případech bude těžké Eh, vyvodit z toho nějaké velmi rychlé závěry. Ty závěry eh, je tedy pravděpodobné, že budou poměrně komplikované a možná ani nebudou ukazovat všechny ve stejném směru. Takže co se týče eh, toho průzkumu těch podkladů, tam samozřejmě pomáhali odborníci ze všech 28 zemí. kromě toho, jak už jsem tedy řekla, došlo ke konzultaci zainteresovaných stran. Tam zejména šlo o konzultace stran, eh, jako jsou zástupci veřejných orgánů, evropských institucí, občanské společnosti, akademické sféry, ale také různých eh, think tanků či organizátorů eh, evropských iniciativ. Eh, skontaktovali jsme 187 zainteresovaných stran a ta průběžná zpráva byla předložena na základě 20 odpovědí. My tedy doufáme, že budeme mít ještě další vstupy, které potom začleníme do konečné verze zprávy. Máme také webovou stránku, která poskytuje eh, platformu pro eh, rozhovory a to je tedy eh, webová stránka Debating Europe. Příslušná, k příslušné debatě zatím ale nedošlo. <laughs> Takže jaká jsou předběžná zjištění? Tady vidíte, že eh, v té zprávě budeme muset shrnout opravdu komplikované otázky. Nejtěžší otázka asi bude, jak to vyhodnotit ohledně možného dopadu rozdílů eh, na účast občanů v evropských demokratických procesech. ale tedy eh, vlastně jakési klíčové prvky, které eh, vzešly zatím, je, že tedy ehm, národní občanské průkazy mají celou řadu funkcí a také rysů. Takže otázka je, existuje vůbec v dané členské zemi občanský průkaz? Druhá otázka je, je takovýto občanský průkaz povinný jakou mají podobu. Je to nějaká plastová karta, která má dokonce elektronické funkce, je tam nějaký čip, eh, který umožňuje další eh, možnosti zpracování, nebo je to prostě jenom nějaká papírová, papírový dokument. A další vlastně taková rozdílná otázka, nebo mm, to, kde můžeme nalézt rozdíly, jsou její eh, vlastně bezpečnostní rysy mm, takovéto karty. Průběžná studie zatím tedy identifikovala tyto rozdíly, aniž by detailně se vyjádřila k tomu, jestli tyto rozdíly bude, budou mít nějaký konkrétní dopad. Ono zatím je velmi těžké se k tomu vyjádřit ehm, nad rámec eh, nějakých anekdotických eh, příkladů. Pokud odpovíme ano, tak potom bude možné vyžadovat, bude, bude asi třeba vyžadovat nějaké konkrétní kroky na evropské úrovni, aby jsme překonali tuto polarizaci eh, a ty rozdíly mezi eh, jednotlivými typy občanských průkazů v jednotlivých zemích. Já bych k tomu mohla říct ještě více, ale nemáme moc času, takže přistoupím k další části. Mě třeba velmi zajímala také otázka Eh, to, o čem tady hovořil zástupce DG Connect. Vlastně, jaké máme taky otázky, které se pojí s různými eh, aktivitami občanů a co by proto bylo potřeba v případě, že bychom postupovali eh, směrem k většímu digitalizovanému rámci zejména tedy i pro případ eh, těchto průkazů o totožnosti. Zatím eh, vnitrostátní eh, průkazy totožnosti nemají ve všech zemích tyto elektronické funkce. Také máme na evropské úrovni celou řadu iniciativ, které se věnují těmto projektům digitalizace ale žádný z nich se nezaměřuje na konkrétní eh, účast, participaci občanů. Tady určitě určitá mezera, kterou je potřeba zaplnit. Teď se tedy vyjádřím k názorům těch zainteresovaných stran. Zatím většina z nich se vyjádřila v tom smyslu, že ne, necítí potřebu celoevropského průkazu totožnosti, protože vlastně nevidí e, žádnou přidanou hodnotu, kterou by takovýto průkaz měl přinést. Možná to souvisí trošku s tím e, pocitem demokratického deficitu, který by bylo potřeba také řešit. Řada respondentů také hovořila o tom, že není dost hmatatelných údajů, které by prokazovaly potřebu nebo naopak eh, nedostatek eh, potřeby pro eh, konkrétní kroky ze strany EU směrem k tedy potenciálnímu průkazu totožnosti. Teď vlastně tady se už hodně hovoří o tom, zda možné tedy hlasování na internetu by třeba vůbec vedlo ke zvýšení účasti na volbách a podobně. Ani tyto otázky tedy ještě nebyly zodpovězeny. Takže 13 respondentů z těch 20, které jsem zmínila, nepodporují zavedení Evropského průkazu totožnosti a vůbec tomu nepřikládají žádnou hodnotu. Kromě toho, že možná to usnadní svobodu pohybu. Ovšem, říkáme, tyhle závěry jsou zatím pouze předběžné, možná se to ještě změní. Další z těch předběžných závěrů se týká proveditelnosti Evropského průkazu totožnosti. Tady jde vůbec o právní proveditelnost a potom také politickou proveditelnost. Jak víme, evropské instituce eh, mají zákonodárné pravomoci pouze eh, dané eh, smlouvou o Evropské unii, takže samozřejmě eh, musíme pro jakékoliv zákonodárné kroky mít jasnou právní základnu, to je tedy článek 77, eh, odstavec 20 eh, lomeno 20a příslušné smlouvy. Ten by mohl poskytnout základnu pro určité kroky, ale není možná dostatečný, co se týče třeba otázky politické participace. Jinak eh, zde také jde o sdílené kompetence mezi eh, Evropskou unii a členskými státy. A nesmíme zapomínat na principy, jako je subsidiarita, který je obrovsky důležitý v eh, volebním kontextu, ale také proporcionality. Protože tady se nesmí tedy zasahovat více do národního kontextu, než je nezbytně nutné. Zatím tedy neproběhla nějaká přímá analýza tohoto vztahu. Takže tato studie opravdu bude trošku průlomová v téhle oblasti. Co se týče politické proveditelnosti, jak už jsem zmínila odpovědi respondentů, Většina z nich tedy řekla, že myšlenka zavedení občanského průkazu totožnosti by nezískala dostatečnou politickou podporu, protože tam jsou problémy s bezpečností, s ochranou údajů a také by to mohlo být problematické z toho důvodu, že vůbec celý koncept evropské integrace je e, e, nyní v krizi. Ovšem, eh, je možné, že jiné skupiny obyvatelstva by to vůbec považovali dokonce za zasahování do domácí praxe. A na závěr, jaká jsou předběžná zjištění ohledně eh, vlastně potom už samotného provozu? Samozřejmě tady jde o průkaz totožnosti, takže tam se prokazuje totožnost, ale mohlo by to mít také vztah třeba k cestování, se sociálním systémům, systémům zdanění. A možná by to bylo možné využívat také pro eh, zakládání bankovních účtů a podobně. Takže potom do toho vstupují také zákony týkající se praní špinavých peněz. Máme zde tedy určité právní problémy, které by bylo potřeba vyřešit. Dostatečnou ochranu údajů, interoperabilitu a také elektronické funkce. Potom je otázka vůbec údajů, které by se tam mohly ukládat to zase může vůbec stroskotat na otázkách politické proveditelnosti. Zase ta analýza proběhne a předložíme závěry. Potom vůbec jde o otázky vydávání takovéhoto průkazu. Kdo by jej vydával? Za čtvrté, vztah eh, tohoto evropského průkazu totožnosti a potom také vnitrostátních průkazů totožnosti občanských průkazů. Třeba by nějakou dobu oba eh, mohli fungovat společně a pak by třeba jeden převážil. A potom Využívání tohoto průkazu totožnosti by vyžadovalo také elektronické, eh, elektronickou identifikaci. Takže je potřeba zajistit, aby takovýto průkaz totožnosti byl relevantní vlastně i pro, eh, po určité době. Takže to je tedy z mé strany všechno a já vám děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. Nyní bych ráda řekla, že je prostor pro odpovědi pro otázky. Odpovědi ovšem nevím, zda vůbec zde zůstal ještě někdo, kdo by chtěl k tomu. A vidíme. Takže pan kolega, děkuji za slovo. Děkuji. Mě to nějak nezneklidňuje. Ta neexistující evropská identita. Spíše ta identifikace v Evropě, to mě zneklidňuje mnohem více. Nemyslím si, že by se Evropané neidentifikovali s naším společným projektem. Občanský průkaz nenahradí, nezastoupí tento nedostatek nebo tu, to neexistenci této identity. Možná bychom měli udělat něco jiného, abychom posílili tuto, toto identifikování našich občanů s evropským projektem. Já, to je, protože já jsem eh, profesorem metafyziky, já skutečně si myslím, že to je spíše metafyzická, eh, jsem, metafyzická otázka. Děkujeme. Nemyslíte si, že by takový evropský průkaz mohl pomoci eh, nějakému většímu identifikování nebo rozsáhle identifikování našich občanů s evropským projektem. Já nevím, já si to pouze myslím, já to nedokážu nějak prokázat, ale myslím si, že v takovém případě potom by to zároveň vyžadovalo něco, co prokáže toto propojení to znamená, že ta, ten občanský průkaz by byl na konci celého tohoto mm, procesu, tak tam se eh, různíme v tomto ohledu, pokud jde o naše názory. George má slovo, děkuji. Jedna věc k identitě. Jsou zde dvě dimenze celé problematiky. Jedna je praktická. Lidé se po, zúčastňuji na, nebo podílejí na jednotlivých aktivitách, například roaming, poplatky za roaming. Zdá již projde i e, ta informace, že je to díky Evropské unii, tak to už je jiná věc. A druhá věc je ta symbolika, ta druhá dimenze symbolika. Tam by to mohlo zavážit možná bychom měli, ano, nebudeme zde o tom hovořit, protože jinak bychom skutečně mohli zorganizovat slyšení pouze my dva. Ovšem o tom jsem nechtěl hovořit. Evropská občanská iniciativa, to je věc, kde jsem byl zpravodajem. Asi víte, že je to článek 11.4 Evropské smlouvy, pokud si správně pamatuji. Já, když jsem pracoval na tomto tématu, v loňském roce, byl jsem plný naděje, takového nadšení, ale je mi líto a budu to opětovně muset na veřejnosti zopakovat. Neřeknu úplně, že jsem negativisticky naladěný, nebo teda, že jsou negativně úplně naladění na straně komise, ale to je možná příliš silné slovo. Můžeme ale říct si, že to vlastně ruší ten monopol inicializace legislativy na straně komise. To znamená, že oni budou muset nějak urychlit tento proces. Myslím si, že by to ještě mohlo fungovat, ovšem u těch praktických záležitostí, které jsou součástí této dohody, je to vlastně nástroj, který by mohl fungovat, ovšem k tomu potřebujeme politickou vůli na straně komise. Já doufám, že se mi povede změnit jejich názor i díky vaší podpoře. Mám i různé vstupy ze strany nevládních organizací ohledně důležitosti tohoto nástroje, nejenom z praktického, z praktických důvodu prostě ta participace je dobrá a tak dále, ale jsou zde i jiné záležitosti, například, které přichází z této iniciativy ze zhora nahoru, například iniciativa přístupu k vodě a tak dále. Možná se mílím. Ale do jisté míry jsme viděli na straně komise takový alarm. To znamená vlastně iniciativy, kterou podporují naši občany. Občas, co řekněme, že se to nelíbí úplně komisi. Prostě nemůžou takové iniciativy potlačit, protože to bude mít za následek eh, mnohem více euroskeptiků. Právo na vodu to není úplně neutrální sice záležitost, ale myslím si, že je to akceptovatelné opravdu eh, napříč politickým spektrem některé libertáni možná i proti tomu eh, byli. Čili myslím si, že zde máme různé plány, abychom potl- eh, ještě tlačili na pana místo předsedu Timmermanse. Zatím naše spolupráce byla velice dobrá, uvidíme, kam to bude směřovat. Takže ještě jednou děkuji vám za pomoc, bylo to opravdu velice prospěšné a myslím, že bychom mohli pokračovat v tomto úsilí Mercedes. Děkuji, děkuji za slovo. Otázka těch občanských průkazů. Abychom lépe pochopili celou problematiku nebo účel tohoto průkazu například máme evropskou zdravotní kartu. To je rovněž taková možná identifikace, která nám umožňuje v naléhavých situacích eh, umožňuje nám přístup k zdravotní péči. Evropský pas například, eh, který vydali jednotlivé státy. Ten formát je podobný, jde o evropský pas. Čili jaký by byl rozdíl. Jaký by byl ten rozdíl? Nebo jaká by byla přidaná hodnota takové evropské občanky? Navíc ještě k těm národním občankám nebo nějaká jednotná karta, která by byla validní na evropské i národní úrovni. Jaký by byl účel takové karty, takového průkazu? To znamená, pokud jde o například občanské iniciativy, to znamená, že by vás mohli identifikovat tímto způsobem prostřednictvím takového průkazu, že byste mohli tímto způsobem podepsat evropskou občanskou iniciativu nebo nějaké jiné iniciativy, které by se v tomto ohledu rozvinuli. Toto je věc, které jsme se věnovali opravdu rozsáhle, když jsme hovořili o volebním zákoně. Například ty možnosti eh, využití v rámci evropských voleb. Překonání těch problémů, které vám brání volit, když žijete v nějaké jiné zemi Evropské unie podle souladu s určitými konkrétními místními pravidly. Tento průkaz by vám umožnil například rozšířit určité funkce, dlouhodobější funkce, jakmile by taková platforma existovala. Dále různá diskusní fóra, diskusní platformy, ve kterých by se mohl takový průkaz použít. Tak, aby, řekněme, se někdo nezúčastnil stokrát diskuze a jiný nikdy, abychom měli skutečný přehled o tom, kolik občanů se zapojilo do konkrétní diskuze nebo žádosti směřované na politiky, na parlamenty. Čili to si myslím, že je právě další prostor pro naše aktivity. Taková jedna identifikační karta, průkaz evropského charakteru, že to patří teda občanům Evropské unie a zároveň danému členskému státu něco podobného jako pas nebo nějaký elektronický nástroj. Elektronický nástroj, který bychom mohli použít pro různé jiné aktivity. V tomto konkrétním případě skutečně nevidím, proč by členské státy v tom viděli nějaký problém. Byla by to vlastně další služba. Neznamená to, že byste přestali najednou být občanem daného státu. Můžete říci, já jsem občanem tohoto státu a zároveň jsem občanem Evropské unie, takže opravdu přidaná hodnota pro naše občany. Děkuji. Ještě předtím, než vám dám slovo, tak bych ráda navázala na jednu věc. Před krizí jsme reagovali na mnoho stránek té krize tím, že se přesouvaly tradiční kompetence členských států na komunitární úroveň. Když se hovořilo o národních zájmech či národních reformách, tak jsme zjistili, že často všemu prospívá centrální řešení, což znamená, že stále ještě potřebujeme posílenou demokratickou legitimitu, jejíž původcem bude Evropský parlament. A z pohledu občanů tomu zatím tak není. Tedy pokud nedojde k tomu, že se občané začnou identifikovat s něčím jako svůj region, své město, svůj stát a zároveň bude ochoten podpořit i koncept celoevropského zájmu, společného zájmu všech Evropanů, tedy evropskou identitu jinými slovy, Evropský parlament se nikdy z pohledu občanů nestane zdrojem de- demokratické legitimity, tedy já bych ráda o tom věděla více. Například elektronické hlasování o evropských procesech, celoevropská demokratická účast, e-participace, existence evropských zájmů občanů, potom vznikne určitý apetit, určitá chuť na Evropskost a i z pohledu identity. Doufám, že panelisté budou ochotní se k tomu vyjádřit a potom už vše uzavřeme. Nevím, zda e, začít paní Jošo, tedy v opačném pořadí. Děkuji za nabídku a i za příležitost komentovat. Začnu vaší otázkou. Myslím, že ty ostatní otázky se týkají spíš ostatních panelistů. Když tedy hovoříme o otázce občanského průkazu, zeptáte se mě, pokud se zeptáte mě jako občana, ale eh, zatím ani nevíme, jaké vlastně budu mít brzy občanství a jsem poměrně mobilní, já tam vidím určité záležitosti, které jsou atraktivní, ale tady je fundamentální rozdíl mezi hm, občanským průkazem, který dokazuje identitu a zdravotním průkazem, který eh, nesehrává úlohu identifikační. Pak máme i otázku celoevropského řidičského průkazu a celoevropský pas. Tam výhoda spočívá v tom, že když se něco provede na komunitární úrovni, změní se například podvojná povaha toho či onoho dokazu, je parazitování na mezinárodních standardech pro cestovní doklady. To u občanských průkazů nemáme. Občanské průkazy rovněž zacházejí do sensitivních záležitostí, ale není tam celosvětová norma. Kdybyste se zeptali tedy mě osobně, tak mě by to velice uspokojilo. Usnadnilo by, to mi, život, by mi to život. Ale propojíme-li to s potenciální úlohou Evropského parlamentu, k čemu dospíváme, co máme ve smlouvách. Ve smlouvách máme právní základ, který by propojoval existenci identifikačních dokladů, tedy občanských průkazů, s otázkou volného pohybu. A zatím ještě máme poměrně malé procento občanů, kteří jsou činní, případně pracují mimo svůj původní stát bydliště. Na druhé straně ale souhlasím s tím, že souvstažnost toho, co se odehrává na vnitrostátní úrovni a na komunitární úrovni, má význam a my musíme posílit vzájemné vztahy i v mysli občanů, aby vznikl pocit, že oni tomu rozumí, jak to vypadá v praxi. Velká většina evropských poslanců, nezávisle na tom, jak to vypadá v konkrétních členských státech, a to je obrovský rozdíl, jak to vypadá v různých členských státech. Přesto všechno je každopádně statická. A když hovoříme o statických občanech, kteří jsou pro nás největší výzvou, tak ze samotné definice toho vyplývá, že oni nemají až tak velký kontakt s tím, co se odehrává na celoevropské úrovni, nejsou v podstatě partnerem v těch úvahách, jež zde vedeme, a navíc jsou tady i určité citlivé prvky, kde u nich můžeme úplně selhat. Tedy u občanských průkazů se jedná o složitosti, které budou asi ještě něčím horším než případné přání. Já bych rád reagoval na otázku potenciální tvorby identity na základě technologické inovativnosti. Právě jak jste, paní předsedající, zde sama uvažovala o těch prvcích. Je pravda, že technologické inovace, novinky a zejména elektronické hlasování může vést k určitému kolektivnímu nadšení, které nám prorazí cestu k pokročilejším politikám. V Estonsku jsme toho svědky. Někdy se hovoří o elektronickém Estonsku, kde celá společnost či její veliká část je na straně takové kolektivní digitální budoucnosti, se kterou přichází stát a internetové hlasování je toho pouhou částí právě Estonci, kteří často musí odjíždět do zahraničí, tak těch se to týká, ale i ti, kteří bydlí v samotném Estonsku, jsou na to často hrdí. Kdyby například Evropská unie přišla s návrhem funkčního systému elektronických voleb, tak to by byl obrovský průlom a mnozí voliči by byli hrdí. Zároveň ve svém zkráceném příspěvku jsem zmínil i to, že máme ještě otázku moderních celoevropských iniciativ a možná trošku zaostalých místních iniciativ a i tam ten střed může být zdrojem problému. Tedy nejsem si jist odpovědi na tuto otázku, ale co vím jistě je, že tvorba internetového hlasování na komunitární úrovni, která by byla symbolem technologického pokroku a zároveň novým moderním nástrojem sama o sobě nic v oblasti tvorby evropské identity nenavodí. Možná to bude mít pozitivní odlesk, pozitivní um, prvky, i když pokud by něco selhalo, tak ten chaos bude spíše negativní. Tady spíše se snažíme Eh, potírat příznaky, než abychom vyléčili nemocného, tedy tu krizi evropské identity jako takovou. Děkuji, Eliza Liron. No, na začátek musím říci, že jako někdo, kdo eh, pracuje pro IKAS, My jsme jednou z těch organizací občanské společnosti, která aplauduje tomu, eh, čím se zabýváte na ECI a snažíme se pana místopředsedu Timmermanse zatlačit do pozice, kdy eh, zavede příslušné změny u Evropské občanské iniciativy. Souhlasím, že opravdu jde o politickou vůli, protože technologii máme, ta už existuje deset let. Máme tady tedy otázky, jako například ta digitální průrva, ty rozdíly, ale i to se přece dá řešit. A co se týče Evropské občanské iniciativy, já chápu obavy komise. Na druhé straně přece je velice důležité dát občanům možnost se projevit, dát jim hlas. Sama jsem zjistila ve Finsku, že důležité je, aby občan měl pocit, že je vyslyšen. I když se mu třeba nepodaří dosáhnout svého kýženého cíle, pokud mu přinejmenším někdo vysvětlí, proč toho cíle nelze dosáhnout, pokud politik řekne, ano, vyslechl jsem tě, nemohu však splnit tvé přání, on zůstane loajálním příznivcem crowdsourcingu jako způsobu, pomocí něhož je možné komunikovat s eh, vládními úřady. A u té evropské identity. Tady souhlasím s paní Breso. Když uvažuje o digitální demokracii, tak eh, ten unijní občanský průkaz vidím jako způsob komunikace s politiky, protože do budoucna, pokud každý bude mít evropský občanský průkaz, napojit se na počítačový systém, aby se podíval, jak, jaké stanovisko zastává politik, na kterého hlasoval, jakým způsobem mu předkládat své podněty a tak dále. A pokud by takový elektronický občanský průkaz měl za cíl popotahovat k zodpovědnosti eh, nějakého politika, omezilo by to troly, omezilo by to spam, o němž byla řeč, protože vy byste byl konkrétním jedincem, který by z logiky věci musel být opatrnější a nemohl by být tak bezohledný, jako to bývá nyní. Děkuji. Myslím, že tím můžeme... Aha, ještě se nám někdo hlásí, říká paní předsedající. Ano, ne, přes ta... Máme ještě ale jeden bod pořadu jednání. Děkuji, velice mě potěšilo, co jsem od vás slyšela. Ano, vidím, že se ještě nejedná o konečnou verzi té zprávy a doporučení, ale zdá se, že půjde o velice užitečný kus práce, která pomůže i nám. Děkuji vám tedy že se všeho účastníte a myslím, že hovořím jménem nikoli pouze těch zde přítomných, ale i těch, kteří nám naslouchají po internetu. Tedy tím si dovolí uzavřít tento bod pořadu jednání a přejdeme k tématu, pro něho, ke kterému zde máme George Schöpflina. To je stanovisko George Schöpflina k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Georgi, nejdříve eh, bezodkladně dostaneš slovo a potom půjdeme dál. Um, well, there are not very many of us and I... Děkuji. Moc nás eh, zde už není, ale ti, co zde zůstali, eh, mají určitě představu o tom, o čem teď budu hovořit červnu minulého roku jsme se shodli, že se začneme zabývat analýzou eh, možnosti eh, mechanismu, ehm, který by byl tedy eh, evropský, evropský mechanismus týkající se demokracii, právního státu a základních práv. Takže Mm, proběhla celá řada pozitivních kvalitních diskusí a na jejich základě jsem tedy připravil toto stanovisko. Při troše štěstí eh, budeme moci hlasovat eh, k té, tomuto stanovisku v dubnu, někdy ke konci dubna. celý koncept eh, právního státu je, řekněme, spochybněn, protože nemáme opravdovou definici toho, co to vlastně je. My vlastně potřebujeme spíše nějakou sdílenou eh, eh, kulturu lidských práv, kde vlastně ty termíny budou definovány víceméně stejně a Eh, samozřejmě potom i ten právní stát bude uplatňován ve všech členských zemích stejně. V tuto chvíli zatím ale nemáme žádný právní základ, přinejmenším rozhodně ne závazný. A zatím je to tak, že tedy rada má takovou výroční, dvouroční eh, konverzaci eh, k některým zásadním tématům ti potom vlastně tedy určují krok, udávají krok. No, tady vlastně spíše jde eh, o vytváření jakéhosi konsensu mezi členskými státy, co to znamená právní stát. Já tedy ve svém stanovisku říkám, že náš parlament i vnitrostátní parlamenty mohou sehrát důležitou roli v té pokračující diskusi ohledně toho, co se děje, eh, ohledně monitorování a tak dále. Já předkládám různá doporučení tohoto mechanismu, který určitě stejně eh, předloží i výbor LIBE. Určitě by měla existovat koordinace všech nástrojů a mechanismů, které existují, protože pokud se příliš vzdálí jeden od druhého, budou to příliš roztříštěné. Spravodajka z Libe už se vyjádřila i v tomto smyslu. Takže vlastně bychom měli jakýsi pakt evropských institucí, a, národních parlamentů, že tedy vznikne nějaký výroční politický cyklus. Také výroční konference, kterou jsem zmínil. Měli bychom mít tedy jednodenní konferenci, která by proběhla zde v parlamentu. O něco těžší asi bude um, mít ty konkrétní definice a stanovit si výroční cíle, tak abychom měřili pokrok. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a každopádně se těším na všechny vaše pozměňovací návrhy. Nyní má slovo paní Pereira za, pan Ferreira za socialisty. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji, panu Šepflinovi, za předložení tohoto návrhu. Já souhlasím s tím, že nejdůležitější je vytvořit tedy tu společnou kulturu. Co, se to, co, se, co to znamená, jaký je význam právního státu. Je mi líto, že pořád ještě jsme vlastně teprve v této fázi. Jak už bylo řečeno, musíme tedy hledat konsenzus při eh, hledání mechanismu Musíme se vyhnout nebezpečí eh, spolitizování eh, té celé věci. Takže s tímhletím přístupem souhlasím. Co se týče doporučení vytvoření paktu mezi evropskými institucemi a eh, vnitrostátními parlamenty k tomu, abychom měli ten politický cyklus k lidským právům. To je určitě zajímavý návrh. A znamenalo by to tedy eh, konkrétní krok správným směrem. Podařilo by se tak i vlastně stanovit ty výroční cíle, které by umožnily monitorování pokroku. A navíc k tomu bychom tedy měli výroční evropskou eh, rozpravu, k těmto otázkám a také k základním právům a pomohlo by to vlastně budovat jakýsi dialog, který už nyní existuje ve formě Rady pro všeobecné záležitosti. Také vlastně by tam byly ty formální trialogy pro koordinaci mezi evropskou, evropskými institucemi. Ovšem, když potom hovoříme o tom evropském mechanismu jako takovém, v tomto návrhu je hodnocení, že článek 7 je v podstatě nevyužitelný a závěr tedy je, že EU nemá žádné právně závazné mechanismy. Tak když jsme si to takhle definovali, tak ten návrh říká, že bychom měli doporučit eh, ustanovení evropského mechanismu, což mi přijde vágní, protože tady vlastně stojí, že tenhle ten mechanismus by zahrnul všechny zainteresované strany a vyžadoval by změnu smluv. Takže měli bychom pracovat na tomhle návrhu, aby byl lépe srozumitelný. A konečně si myslím, že se tady hovoří také o tom rámci pro právní stát, který byl stanoven v roce 2014. Ale to je příliš byrokratické. Protože tady stojí, že Evropský parlament eh, si tedy zaznamenal rámec o e, právním státu. Ovšem tenhle ten rámec to je jediná věc, která opravdu funguje. Takže bychom o tom asi měli říci více, i co se týče hodnocení toho mechanismu, protože z praktického úhlu pohledu Evropská komise nyní opravdu využívá tenhle ten takzvanou, e, takzvaný postup před článkem 7. Evropský parlament by tedy měl udělat více, než pouze zaznamenat, že to existuje. Protože pokud nedojde eh, ke změně smluv, měli bychom se zabývat více dohloubky stávajícími mechanismy a snažit se je zlepšit. Takže to je mi trošku líto v této fázi a já tedy doufám, že společně budeme moc pracovat na tom, abychom to vylepšili. Děkuji. Děkuji. A nyní je Kostas, prosím, za gue. Nikdo další už se nehlásí. A vy nechcete hovořit, takže Terry Cabras až po stínových zpravodajích. Kostas nechce hovořit. Terry, tak Terry, prosím. Me, me, me. Děkuji, děkuji za slovo. Pouze něco k té poslední otázce, té identity, Víte, já jsem to osobně řekl řečníkovi, ale možná by bylo mnohem lepší mít takovou občanskou kartu identifikační, evropskou občanskou kartu a ne nějakou evropskou identifikační kartu, protože občanství, občanství to sdílíme úplně bez problémů, zatímco identita, identifik, to je něco identifikačního, to je prostě, to by mohlo znamenat problémy v některých eh, státech, to je jasné. Ale to necháme stranou a děkuji za to, že jsem se k tomu mohl vyjádřit. Pane Šepline, moc děkujeme za vaši práci. Toto je vlastně první etapa první etapa vaší práce, vašeho návrhu? Já si ale myslím, a na tom se můžeme shodnout všichni, že skutečně je to velice vágní ten text. To, že Evropa čelí různým problémům v rámci stávajícího právního rámce, hodně problémů, je to ten článek 7, který jsme nikdy nevyužili, spousta řečí o tom, ale žádný dopad. Obtížné zahájit postupy za neplnění, protože zde chybí propojení s evropským sekundárním plánem, e, právem. Článek 7 a i rámec na straně komise spouští stejný aktér, což je rovněž problém na to sdělení Komise pro stanovení rámce v oblasti právního státu nemá žádný právní závaznou hodnotu, o tom už jsme se zmínili, a stávající monitoring je nedostatečně efektivní z různých důvodů, a do kterých nebudu nyní zacházet do těch podrobných informací, ale myslím si, že je dobré mít eh, hlubší strukturovaný politický dialog. Cílem takového dialogu by ale měl být nestranný externí pravidelný hodnotící postup a mít určitou kapacitu reagovat eh, v souladu s právní ta kapacita reakce by měla být dostatečná, aby mohla reagovat na porušení právního státu a porušení různých občanských práv a tak dále. Možná řešení. Komise by mohla přijít s návrhem vytvoření takového evropského mechanismu demokracie, právního státu, základních práv, prosazování charty, a smluv, ke kterým se upsaly všechny členské státy. Dále posílit roli agentury pro základní práva Evropské unie při nezávislém výročním hodnocení situace základních práv demokracie a právního státu v rámci a i nad rámec aplikace evropské legislativy. Dále je to kodanský výbor, který bychom měli vytvořit, co jsme viděli ve zprávě Tovaris, a řádný závazný korekční mechanismus, který by překryl stávající nedostatky a pravidelně oznamoval situace porušování právního státu a základních práv, protože my vlastně nyní trošku žertem Hmm, to je v podstatě pouze takové, jsou takové verše. Já mám rád poezii, ale pokud eh, právo a politiku nahradíme veršem, tak to skutečně není dobré. Možná na počátku nějakého zákona můžete dát nějakou hezkou báseň, ale jinak to nevidím. Měli bychom posílit naše akce a ne pouze to nechat na dobré vůli v u implementace. Skutečně teda jasně stanovit a říci, k, čemu, k jakému porušení došlo, jakých klauzulí, jakých článků a tak dále. Čili být konkrétnější, specifičtější, umožnit eh, kontrolní mechanismy, tak pokud se nám to povede, tak to skutečně bude úžasné. 20. dubna je ten deadline, nebo lhůta pro předkládání byla to, bylo to 20. dubna? Myslím, že hlasovat budeme 20. dubna, myslím. O tom ještě budeme diskutovat. Mercedes má slovo. Děkuji. My se snažíme ještě nalézt nejvhodnější termíny a nyní Mercedes. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já plně Rozumím tomu, co se pan Šeplin snaží, ten článek 7 smlouvy o Evropské unii, jeho aplikace je obtížná, téměř nemožná. Já z toho mám ale následující pocit. Dostáváme se do nesmírně obtížného období, kdy porušování lidských práv a vlastně zásadní pravidla demokracie. Toto všechno tyto negativní aspekty pravděpodobně uvidíme čím dál čím častěji a proto bychom se neměli omezit pouze na tyto úvahy. Jak už se o tom zmínil i kolega. Naopak, měli bychom se snažit všemožně zajistit to, že články, které jsou ve smlouvě zahrnuty, jsou praktickými články a proto bychom měli požádat i Evropskou komisi, aby byla konkrétnější. Málo věcí můžeme skutečně přetavit v právně závazné mm, nástroje, ale víme, že zde máme i jiné možnosti, jiné nástroje, které by umožnily přísnější kontrolu respektování základních zákonů, pravidel, demokracie, právního státu. A právě proto se domnívám, že by naše stanoviska a vůbec naše postoje měla být jasnější. Samozřejmě, že musíme počkat i na dokument příslušného výboru, ale zároveň naše stanovisko posílit a požádat, aby jsme zjistili veškeré možnosti uplatňování článku 7 a zajistili to, že pravidla, u nich chceme, aby všechny členské státy je plnily po vstupu do EU, budou respektovány i poté, co se stanou členskými zeměmi aby došlo k předkládání takových návrhů, které by nám umožnily hodnotit určité odhady a to zda dané nařízení nebo konkrétně legislativa je vhodná, příslušná nebo zda je to nedostatečné. A příště nevím, kdy se nám to povede, ale možná budeme potřebovat upravit či novelizovat smlouvu, všem, i přesto si myslím, že v tomto ohledu bychom mohli dostatečně využít to, čeho, co již máme k dispozici v rámci smlouvy. Po této rozpravě možná pan Šeplin by mohl přepracovat celé toto, toto stanovisko, aby bylo teda ráznější a možná i pozměňovacími návrhy bychom toho mohli dosáhnout. Děkujeme, děkujeme Georgi ještě k tomu. Yes, please, I've got about. Mám pět minut, že ano. Doufám, že mi to víc času nezabere, můj komentář. Ano, souhlasím a je zcela férové konstatovat, že některá z těch doporučení jsou trošičku vágní, ale ono přece jen já mám tady určitý limit počtu slov, takže můžeme to vyspravit pozměňovacími návrhy. A nyní, ať už je nebo není Eh, na pořadu dne změna smluv, tak bez toho si s tím neporadíme. Hovoří se o posílení kontrol. No dobrá, ale to znamená politický tlak, což sebou nosí, nese riziko politizování právního postupu. Vy jste se zmínil o zprávě Tavaraš On totiž spadl do té pasti. On se snažil být neutrální, snažil se psát tak, aby to mělo význam pro 28 členských států, ale přitom to bylo o Maďarsku. Čímž pádem to Maďarsko automaticky eh, vetováno. Totiž eh, to byste měli slyšet, co říkají moji eh, voliči Tavarešovi, To je nejslavnější eh, Portugalec u nás a eh, myslím si, že to byla chyba, protože on se příliš zaměřil na jednu konkrétní zemi. A to mě vlastně přivádí zpět k tomu obecnému rámci. Já jsem se s tou dokumentací seznámil a tam se hovoří o takzvaných systémových rizicích. Ale kdo nám nadefinuje, co je systémové? Na jakém základě? Na politickém, nikoli na právním základě. My si nejdříve musíme přijít s právními definicemi, které pak mohou akceptovat všechny členské státy a jejich eh, orgány. Ať už tedy to bude později, ta změna smluv musí to vše projít řážným procesem, debatou, rozpravou a musíme se shodnout na tom, co je akceptovatelné ať už je to komise ten iniciátorem nebo ne. A když se se dotkl tématu základních práv, tak i tam by to bylo fajn, kdybychom vše monitorovali na základě zprávy. Jakmile to přecáhne tu zprávu, tak to znovu bude politická záležitost. Dokážete si představit někoho z agentury pro základní práva, který zde přijde a my ho budeme jakoby vyslýchat? Ne, to přece nespadá do pravidel jejich působnosti. Oni mají se zabývat otázkou fakt, statistik údajů a pak plnění či neplnění něčeho konkrétního. Um, ano, ta další věc může být monitorována a rovněž rád obdržím vaše pozněcí návrhy, čímž to můžeme prodloužit, čímž to můžeme i posílit ten jazyk, i když nejsem velkým optimistou, že je možné se do toho opravdu zakousnout, aniž bychom měnili smlouvy, protože nevím, kdy bude další umluva, další jednání, takže zaměřme se na to, co můžeme, dosáhnout, čeho můžeme dosáhnout a myslím, že i Sophie van der Feld tomu perfektně právě takto rozumí, že připravuje půdu něčemu do budoucna a my se musíme připravit um, a musíme mít strpení. Nyní, říká paní předsedkyně, máme 23. března v poledne jako lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů. To je něco více než týden, středa před velikonocemi, před velikonoční přestávkou. Takže to bychom měli pro pozměnící návrhy a zatím se počítá s tím, že v Libe se bude hlasovat 30. května, i když jsou tací, kteří se domnívají, že bych tam mohlo být to hlasování odloženo, což by v praxi znamenalo, že bychom pak mohli v našem výboru hlasovali toho 30. května. Ale pokud bychom potřebovali ještě sejít ve Štrasburku, abychom hlasovali, tak i to se dá Můžeme se ještě jednou sejít, abychom si vše zvážili. Uvidíme, jak se to komu bude hodit a jako ta nejzaší varianta v půlce května ještě mimořádné zasedání ve Štrasburku. Uzavírám toto jednání. Aha, ještě jedna věc. Britský minister se nedostaví, nepodařilo se mu to. Tak zítra až v 9.30 bude zasedání koordinátorů. 9.30 místo 9. hodiny a budu tady já osobně jako předsedající. Děkuji vám.